Colleagues, good morning. Can I... Eh, dovolte, abych eh, zahájil dopolední zasedání. Bude to eh, o zpráva ze zasedání koordinátorů. Za prvé, co se týče jmenování zpravodajů a zpracovatelů zpráv, my jsme se rozhodli na zasedání koordinátorů, že se to bude týkat jenom jedné zprávy, to je smlouva o Um, leteckých službách mezi Evropskou unii a Kapverskou republikou, že, se, že to udělá předsedové nebo místo předsedové. Pak je tady cestovní eh, mapa, která má zajistit eh, společné prostředí pro sledování eh, evropského námořního prostoru. Tady zatím nic, přičemž je tady to nejdelší možné nazvání směrnic a Eh, jiných dokumentů. A co se týče dokumentů, které jsme obdrželi pro informace a stanoviska, Eh, sdělení o právě komise na pra, eh, eh, práce na rok 2011. Tady jsme se rozhodli, že s tím nebudeme nic dělat, protože zřejmě budou hodně do, se tím zabývat pracovní skupiny. Třeba, že koordinátoři zároveň zdůraznili, že koordinátoři vlastně v rámci svých politických skupin by měli udělat všechno možné, aby se zajistilo, že se nezapomene ani na dopravu a turistiku. Takže jinými slovy, vlastně eh, to necháváme na vás, na našich dobrých členích, aby se bojovali za turistiku a transport, až se o tom budou hovořit na zasedání vašich pracovních skupin. Pak co se týče revize rozpočtu, zatím jsme to odložili, protože rozpočtový výbor se ještě přesně nerozhodl, jak bude postupovat v jednání s komisí, protože zatím se jedná o současném rozpočtu, nevíme, co s tím bude dál, takže jsme se rozhodli, že to odložíme do té doby, dokud nebudeme vědět, co přesně budou dělat kolegové eh, z rozpočtového výboru. Vztahy k nás s národními parlamenty. Tady koordinátoři přistoupili na návrh předsedy. Eh, co se týče vyhodnocení Eh, bez eh, přístupu k letištím, železnice a letišní bezpečnost, že tím se bude zabývat hlavně zpravodaj, který má na starosti příslušnou složku a potom zpravodajové, kterých se to týká, zpětně budou informovat k ordinátory a tyto věci jsou stejně součástí eh, plánu práce komise na rok 2011. Co se týče komitologie, informoval jsem, že komise komise má návrh rozhodnutí o nových implementačních pravidlech týkající se bezpečnosti a screeningu nákladů na letištích, přičemž parlament má právo měsíce, <clears throat> měsíc provádět dozor a, budeme a máme zpravodaje, který se bude e, tím zabývat ve své zprávě z vlastní iniciativě o bezpečnosti letecké dopravy. Eh, různé předseda eh, bude zpravodajem pro stanovisko k výboru Šure a my vám to poskytneme pokud možno co nejrychleji. To bylo všechno, co vyplynulo ze včerejšího zasedání koordinátorů. Chce se snad někdo na něco zeptat? Pokud ne, pak jsme, eh, pak tedy můžeme s tím takto souhlasit, s touto zprávou, kterou jsme vám teď předložili. Další Ehm, vezmeme si hlasovací lístek, kartičky. Ehm, budeme tedy <clears throat> hlasovat a samozřejmě, že začneme eh, obvyklým zkouš, obvyklou zkouškou hlasovacího zařízení. Takže máte už, prosím, připravené hlasovací kartičky. Teď zahajuji testovací hlasování. Už <clears throat> hlasovali všichni? Končím hlasování. V pořádku. Pan Komsarkas nemá svoji kartičku, takže my prostě to zohledníme. Můžete vždycky nám sdělit, až budeme hlasovat. Takže první hlasování bude zpráva Simpsona, statistika e, v oblasti turistiky. E, zahajuji e, pozměňovací návrh číslo 21. 21, 23, 24 ale byly staženy, takže nebudeme hlasovat, jak jsem právě chtěl říci. Eh, další unblock 4, 6, 11, 12 a 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleným. Pan Fidenza, pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Tři, eh, to je od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pět pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 7, 11 a 12, zase unblock. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 25 od paní Diran a pana Krajmra, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 26 od pana Kozy s ústním pozměvacím návrhem <clears throat> od pana Fidance. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13. To je o bezpečnostním screeningu od EPP, kde pro proti zdrželi se schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 16 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dostáváme se k přílohám. 27 od pana Kozy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Raději to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh pana Kozy 27. Zahajuje hlasování. Všichni už hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 30 je to schváleno, 12 bylo proti. 28, paní Diram, pan Kramer, kdo je pro? Pardon, 30 také, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 29, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 32. Od pana Firanzi. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme 32. Zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Dvacet pro, patnáct proti. Myslím, že vy jste se navzájem jaksi vykrátili, takže je to schváleno. Úvodní ustanovení dva ústní eh, poznávací paní Sehnalové, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 18, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedna, kdo je pro, e, Tady předseda skupiny EPP nebyl ve skupinou, ale kontrolujeme 18. Cko od pana, paní Deramt a pana Kramrak. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 10 pro, 27 proti, takže je to zamítnuté. Jednička od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno, paní Tykau 19 pro, proti zdrželi se, schváleno. 20 od paní Tykau pro, proti, zdrželi se, schváleno. A konečně dva od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Teď budeme hlasovat o legislativním návrhu po, i v pozměněném znění. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Už máte kartičku, ano? A to je zajímavé, protože eh, hned, jak se dostal svoji kartičku, tak tady vlastně eh, z EPP dostali jeden hlas víc, takže dobře, zahaj, končím pardon, hlasováním ale nemyslím si, že na tom tolik záleželo. 37 odezdaných hlasů, nikdo nebyl proti, všichni byli pro. A teď o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 34 bylo odevzdaný hlasů, 34 bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, takže je to schválené. Děkuji vám. Seeing that we now have, seeing as I now have that ring. Tak a zdá se, že výbor to tedy velice silně podpořil. Takže já doufám, že mám poměrně silný magnát eh, pro vyjednávání s radou. Já věřím, že rada se na to těší, jak si to užije. A nyní zpráva pana Krámera. Je to zpráva o politické hospodářské, hospodářské soutěže za rok 2009 v oblasti dopravy. Tak především máme tady kompromis A k odstavci 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní číslo čtyři. Pana Zíle, bude pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pětka, paní Tyka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Šestka. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme. Takže osmička zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Přebývá nám jeden z EPP. V pořádku. Takže končím hlasování. 15 pro, 23 proti, zamítnuto. Nyní číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. tady se říká eh, vymazán. Tak nevím. Desítka, kde je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 12. Pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 13. Pro? proti, zdrželi se, prověříme. Myslím, že to bylo schváleno, ale musíme to prověřit. Takže třináctka, zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 11 proti schváleno. 14 pro, proti zdrželi se schváleno. 15 a 16. Ty odpadají, protože jsme schválili 14. A 17 nám také odpadá. Hlasujeme o 18. Pane zpravodaji? Eh, my jsme proti eh, tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu, eh, respektive chceme aby hlasovat odděleně. Takže my tady máme ústní pozměňovací návrh pana Riketa z EPP a vy nyní jste proti němu, takže žádáte oddělené o hlasování a jaké konkrétně. V 18. ale kde tam? Kde to chcete rozdělit? from the EPP to split uh, and take out. Já eh, vlastně to dělám podle toho, jak to eh, řekla EPP, sice to, co je v závorce, že bychom měli vyjmout. Takže má někdo něco proti tomu? Dobře, takže budeme hlasovat o změní tohoto odstavce bez toho, co je v závorkách. Takže kdo je pro osmnáctku bez té části, která je v závorkách proti? Zdrželi se schváleno. A nyní, kdo je pro eh, ta slova v závorce? Proti? Zdrželi se? Takže závorka je zamítnutá. 22. Pan Zíle, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 20 Takže 20, 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 19. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 25 je stažen. 24 hlasování na dvě části. První je Calls on the Automotive Industry a druhá část Such as Trains. Takže nyní o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pana Zíleho, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 plus 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, Sváleno. 30 pro. Proti. Zdrželi se. To musíme prověřit. Takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 30. Přebývá nám jeden hlasující z EPP. Takže nyní končím hlasování. 21 pro, 14 proti, čili schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se. Opět prosím, prověříme. Eh, zahajuji hlasování 31 jako dodatek. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 13 pro 23 proti zamítnuto. Nyní 32, to bylo staženo. 33. Pardon, eh, místo 32 zde máme oddělené hlasování odstavce 8. První část je calls on the commission až can be applied a druhý, druhá část ten zbytek. Takže první část odstavce 8. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Druhá část to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 paní Tykaude pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pana Sterkse pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 43 a 40 odpadají. Nyní 40, 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 45 paní Tyka, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme kompromis C, prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování. je to 19 pro 19 proti, čili zamítnuto. A teď eh, ano, takže teď musíme hlasovat ještě 23, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto a 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak a není závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 3 proti, 7 se zdrželo je to schváleno a blahopřejeme panu Kramerovi. OK. Thank you for that, colleagues. Děkuji vám, kolegové. Next item on the Další bod na programu. Je bezpečnost letectví. Konkrétně se budeme soustředit na bezpečnostní skenery. Ještě než poprosím pana de Grandes Pascala, tak bych rád poprosil, aby se odebrali ti, kteří odcházejí, a to takže tiše. Prosím také, abyste opouštěli sál naraz a konverzace, které jsou naléhavé z vašeho pohledu, prosím, ať probíhají v předsálí. Okay. Okay. Right. So. No dobře tady. Hm. Bezpečnost letectví je aktuální téma. Pan de Grandes Pascal, jak jsem říkal, zpravodajem a prosím ho nyní tedy o vystoupení. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, jak říkáte sám správně, je to velmi aktuální téma. Bohužel je to aktuální téma. Tedy já bych rád řekl, místo svého vystoupení spíš vyjádření na téma, co po nás dělá komise. V tuto chvíli, dámy a pánové, globalizace není jenom pracovní hypotézou, je to realita. Všichni jsme účastníky hospodářské krize, to znamená, že všude panuje zranitelnost a v, v souvislosti s tímto tématem se to týká všech a bohužel teroristické akce nejsou uh, jen vzdáleným ojedinělým strašákem. Je to něco, co se může týkat všech. A v demokratické společnosti jakákoliv forma terorismu je neospravedlitelná. Není možné ji jakkoliv zdůvodnit. A proto demokratické instituce mají nutnou povinnost přijmout jakákoliv opatření k tomu, aby zaručili bezpečnost občanů. Velmi často rozhodnutí, která padnou na téma bezpečnosti, spočívají také v určitém zásahu do občanských práv a svobod. Je to nepohodlí a často jsou z toho lidé naštvaní. A nyní my se musíme položit otázku, zda občané jsou ochotni obětovat něco, na oltář té bezpečnosti. Bezpečnost je hodnota, která není nějak zaručena, musíme ji zajišťovat sami. Demokratické instituce zároveň musí vytrvalé trvat na tom, že není možné zajistit bezpečnost za jakoukoliv cenu. Bezpečnostní opatření musí být koncipována tak, aby se neohrožovala lidská práva. V roce 2008 komise vypracovala návrh, který předložila parlamentu a tam se požadovalo, abychom zareagovali na určitá prohlášení a abychom vyjádřili svůj souhlas. Materiál komise byl zpracován poměrně rychle, zbrkle, byly tam mezery, to je tedy kritika, ale bylo potřeba, aby parlament reagoval rychle. Jenomže určité záležitosti v tomto materiálu řešeny nebyly. Určitě to bylo zpracováno v dobré víře, ale nevysílalo to správný signál a komise zareagovala na náš návrh a chtěla ukázat, že na tom pracuje spíš než, že by předložila nějaká efektivní opatření, která by zareagovala jak tedy reagovaly členské státy. neexistovala sdílená legislativa na téma bezpečnosti, proto ty eh, reakce byly různé v té době. A samozřejmě bylo potřeba také pamatovat na cestující. Cestující je obětí, protože musí absolvovat různá uh, Eh, různé prohlídky, různé skenery a samozřejmě členské státy na základě dané legislativy mohou používat tato opatření, mohou používat i přísnější opatření, než jsou ta na evropské úrovni. Je tam období 30 měsíců, v němž mohou tato opatření měnit. A od října 2008 parlament reagoval na návrh nařízení a vyjadřoval se k tomu, pokud jde o dopady těchto opatření na lidská práva, na ochranu soukromí a údajů. Byla vypracována další analýza této situace a komise reagovala na usnesení parlamentu z roku 2008. Vyjádřila to ve sdělení, které do jisté míry rozptýlilo obavy parlamentu. Pak tam byl požadavek na dohledový orgán pro ochranu osobních údajů. Potom se také řešila otázka zdravotní, také se řešila otázka ekonomická a otázka nákladů a výhod. A vyplynuly z toho určité závěry na téma těchto otázek bylo potřeba uplatňovat nějaké jednotné standardy, pokud jde o tyto skénery a pokud jde o zaručení lidských práv a zdravotní otázky. A zároveň je potřeba zajistit maximální ochranu na evropských letištích. Zjišťovaly se možnosti daných technologií a záruky. Buď by byly minimální standardy pro certifikaci technických zařízení, a to i s ohledem na zdravotní otázky a zajištění určitých eh, bezpečnostních pojistek, pokud jde o rizika zaháření. A komise v této souvislosti chtěla zahájit debatu mezi institucemi, tak abychom byli schopni pokročit v tomto společném úkolu. Co si o tom myslí zpravodaj obecně řečeno? když tedy zahajujeme tuto debatu. Já si myslím, že je to pozitivní analýza vzdělení komise. Podle mého názoru komise rozptýlila určité obavy, které vyjádřil Evropský parlament tehdy. Byl, bylo to usnesení z října 2008. Myslím si však, že je potřeba mít určité jednotné společné postupy, co se týče používání skenerů Neříkám, že ty skenery jsou ideální, ale pokud jde o zlepšení bezpečnosti v oblasti dopravy, tak opravdu mohou přinést určitou přidanou hodnotu, pokud jde o zajišťování těchto hodnot, jako je bezpečnost na letišti a musí to být úměrné rizikum, jim se snažíme vyvarovat skenery mají být variantou pro členský stát pro letiště. Ten, kdo se však rozhodne používat, už musí dodržovat určité standardy a normy stanovené na evropské úrovni. Myslím si, že je zde několik úvah, jim se musíme věnovat. Musíme řešit otázku lidských práv, otázku zdravotní a otázku ochrany osobních údajů. Musíme řešit tato opatření v souvislosti s technologiemi, které mají za úkol a na lidském těle objevit předměty, které jsou zakázány, ale zároveň musíme řešit otázku důstojnosti člověka, která má být zaručena. Když řešíme rengen, musíme se také věnovat otázce kumulace eh, tohoto záření a příslušných, příslušnými riziky. Musíme zajistit, aby údaje byly zničeny, jakmile proběhne kontrola. Samozřejmě tyto údaje nesmí být používány pro další účely, tímto způsobem má být naformulována legislativa v závislosti na Lizabonské smlouvě a musíme rovněž také dodržet pravidla komitologie a snažit se o to, aby byla návaznost na stávající legislativu. Dámy a pánové, když se zamyslíme nad incidenty, například eh, případ Jemen, musíme být opravdu velmi opatrní. Nechceme nic zdržovat, pokud jde o opatření proti terorismu, když hovoříme o nákladní dopravě, osobní přepravě, tak víme, že je to oblast, na kterou se teroristé rádi soustředí, protože to v lidech budí strach. Jsou stále kreativnější, stále více se uh, soustředí na násilí a snaží se budit tento strach. A nechceme, aby bychom působili jako, že jsme bezbraní v této situaci, proto musíme využít všech svých právomocí a bojovat proti tomuto jevu, zároveň však dbát na ochranu důstojnosti a další aspekty. Nesmíme být spatřováni jako pasivní instituce, jako to bylo v minulosti, pokud jde o boj proti terorismu. Musíme ukázat, že jsme schopni ochránit naše občany. Samozřejmě technologie se stále zlepšují, jsou různé nástroje a tak dále které mohou zaručit bezpečnost. Možná nejsou tyto nástroje dokonalé, ale my tady nemůžeme sedět se založenýma rukama. Musíme být schopni zaručit bezpečnost. Ještě mi dovolte poslední myšlenku. Samozřejmě je potřeba zaručit transparentnost a zaručit demokratické hodnoty a lidská práva. Není vždycky dobré, když všechno je na světle, na veřejnosti. Některé aspekty je zkrátka potřeba uchovávat v utajení a nemůžeme těm nepřátelům demokracie a svobody tyto informace jednoduše předávat a nemůžeme jim ukazovat, jakým způsobem proti ním bojujeme. Jsou určité principy demokratické kontroly, které mají toto zaručit. Tedy musíme zajistit, abychom nezveřejnili zbytečně detaily těchto opatření. A když se zamyslíte nad těmito skupinami osob, tak eh, si uvědomíte, jakým způsobem je potřeba proti ním zakročit a jak konat. Nemůžeme to zdržovat, musíme mít otevřené oči, naslouchat, sledovat a vyhodnocovat opatření, která předkládáme. Navíc také musíme spolupracovat s komisí a nějak se s tím vypořádat. Já jsem se setkal se stínovým zpravodajem a domnívám se, že když toto dohodneme, tak doufám, pane předsedo, že se všichni sejdeme a budeme schopni se domluvit, jakým způsobem nasměrovat ty hlavní linie naší zprávy. A samozřejmě nemůžeme ignorovat poslední události, které měly vliv na tuto oblast. Nákladní přeprava letecká, která byla ohrožena. Jsme rádi, že komise takto pohotově zareagovala a připravila návrhy různých opatření. Tedy Říkám si, jestli bychom neměli ještě rozšířit tu zprávu, nebo respektive komise, jestli by neměla rozšířit tu zprávu ve světle posledních událostí v nákladní přepravě. Myslím, že bychom se neměli omezit pouze na skenery, možná, že by ta zpráva měla být rozsáhlejší a obsáhlejší a měla by se věnovat všem možným opatřením, která je možno v letecké přepravě uplatnit. Musíme držet krok s událostmi, musíme reagovat na to, co se děje a za Evropský parlament bychom měli být schopni ukázat, že se k tomu stavíme odpovědně, stejně jako další instituce, že jsou zde záruky, boj proti terorismu a že je to všechno v souladu se všemi podmínkami ochrany lidských práv. Děkuji, pane zpravodaji. V podstatě lze říci, že jste si na konci svého vystoupení odpověděl, jak jsem říkal. Koordinátoři vás žádali o to, abyste rozšířil svoji zprávu, aby to bylo nad rámec jenom nákladní přepravy. To je tedy něco, co, se, co jsme stejně navrhovali, ale ještě jsou zde ty poslední události, které k tomu také napověděly. Takže by to nemělo být pouze o skenerech, mělo by to být obecně o opatřeních, co se týče bezpečnosti. Ty tělesné skenery jsou součástí všech opatření, ale záběr by měl být širší. A jak jsem říkal, Mělo by to být od prvotní kontroly až po uh, naložení zavazadel a dalších věcí do eh, letadel. Takže takto my jsme rovněž také byli vyzváni výborem pro životní prostředí a výbor, my jsme zvali výbor pro životní prostředí a výbor pro práva a svobody, takže poprosím pana předsedu eh, tohoto výboru. Eh, já mám eh, tady dva koordináři, kteří, pokud vím, jsou jaksi nade mnou. Myslím si, že je tady pan Vos a myslím si, že asi on by byl první na řadě. Já bych se k tomu také vyjádřil jako koordinátor, ale myslím si, že je tady několik koordinátorů za Líbe a já nemyslím, že jsem služebně jaksi nejstarší, abych začal. Klidně to udělám, pokud budete chtít a možná, že to budou chtít. Můžete jednoduše pokračovat a já potom pak uvidíme. Tak prosím, kdo ze, z, z tohoto výboru pro občanské svobody a životní prostředí, můžete se přihlásit, abychom to měli už všechno pohromadě, abych vás mohl dát na seznam a pak zjistím, jak to bude vycházet, co do matematiky a co do času. Ale vy můžete začít, Timothy, a máte minuty navíc. Já Eh, nevím, jestli se mi to zamlouvá, pane předsedo, ale vy jste tady předseda, takže eh, každopádně se skláním před vaší prioritou. Za Liba bych chtěl říci, pane předsedo, že opravdu tady máme co dělat se širší oblastí bezpečnosti, protože eh, osobní skenery jsou jenom jednou otázkou v této řadě otázek. A samozřejmě v Líbe se zejména zabýváme otázky, jsou otázkami soukromí a celkové takového dopadu. Nejenom Evropská unie by měla tady fungovat harmonicky, ale také e, je to souvisí s jejími vztahy s ostatními částmi světa, protože jedná se o mezinárodní cestování a konkrétně se to týká i vztahu se Spojenými státy, které, jak víte, zavedly svoje vlastní uspořádání a Evropská unie do značné míry ho následovala. Teď, jak víte, se eh, koná zasedání, eh, bude se konat později v tomto měsíci v eh, Washingtonu mezi představiteli regulatorních orgánů pro letectví. Tam se bude hovořit i o koordinaci. Doufám, že ta diskuse dovede k nějaké rozumné koordinaci, protože jeden z největších problémů, a jak už se o tom zmiňoval i váš zpravodaj, spočívá v tom, že tady chybí jednota. Jednota jako taková je přirozeně problém. Eh, protože eh, ministerstvo pro vnitřní bezpečnost řeklo, že je třeba tady očekávat určité nepředvídatelné vrstvy eh, bezpečnosti, že tím způsobem se také zjišťují potom teroristé. Ale může tady být ovšem být nepředvídatelnost, kterou potom mají před sebou cestující a tento, toto ministerstvo to ovšem vidí jakožto určitou výhodu. A co se týče osobních skenerů, pak vy eh, samozřejmě víte, pane předsedo, jak to vypadá a vědí to i ostatní kolegové. Na letištích eh, to <clears throat> vede k tomu, že existují eh, také preference, kdo dá předsedu tedy těmto Um, osobním skenerům. Já nevím, jestli to tak opravdu může fungovat, ale určitě je to bezpečné, aby tady bylo více vrstev, aby to byl efektivní systém, aby byl úměrný. Ale v první řadě to musí být takové, aby lidé mohli alespoň trošku čekat, co se zase bude očekávat od nich. A co se týče nás, jsme pořád přesvědčeni, že otázka eh, vniknutí do soukromí osoby a zjišťování, kdo by měl monitorovat, kontrolovat ta zobrazení a co se udělá s těmi obrázky pořízenými skener a kdo by měl být naopak vyloučen z těchto skenerů a na jakém základě by se ty kontroly měly dělat. A pak jsou tady také zdravotní obavy, ať už jsou oprávněné nebo ne. To všechno by se mělo brát v úvahu při používání tohoto zařízení. A pak náklady přirozeně. Momentálně naše letecké společnosti jsou v situaci, kdy po dlouhé době začínají být opět ziskové. A mají tedy oni nést to břemeno nebo cestující, nebo letiště, a, nebo národní státy budou eh, hradit eh, náklady na zařízení i bezpečnostní opatření. To je důležité. Všichni bychom chtěli být na 100% bezpeční, ale určitě jsme příliš realističtí a rozumní, abychom si uvědomovali, že to takhle nikdy nejde. Ale musíme vidět, kdo to zaplatí a jaká jsou omezení, co se týče soukromí a ostatních věcí, kterých se to týče. A výbor Libe zejména se zabývá právě těmito otázkami. Děkuji. Děkuji, pane Kerkopu. Jenom bych se k tomu rychle vyjádřil. Tento výbor samozřejmě má velice výrazný názor, co se týče toho, kdo má platit za tu posílenou bezpečnost. To by měly platit členské státy. Ale určitě si uvědomujete, že členské státy se na to dívají naprosto jinak eh, právě na tuto věc. Teď eh, vyzvu eh, stínové zpravodaje z výboru pro dopravu a požádám vás o maximální stručnost, protože vám ukáže, jak vypadá eh, potom, jak vypadá náš seznam přihlášených řečníků, jak nám to matematicky vychází. Pan Fleckenstein za SND. Pane předsedo, měl bych tři takové předpoznámky. Za prvé, eh, bezpečnost neexistuje, to všichni víme. Existuje trocha bezpečnosti. Neměli bychom eh, budit dojem, eh, že mm, bychom byli schopni zajistit 100% bezpečnost. Za druhé, potřebujeme celkový systém bezpečnosti. Takže já souhlasím s koordinátory a dalšími, že bychom si měli svůj mandát rozšířit proč eh, v osobní letecké přepravě neustále vymýšlíme nová eh, opatření, zatímco v nákladní dopravě se děje málo. Proč je třeba lidi svlékat až do trenek, eh, když chtějí letět letadlem, ale proč u železnice nic takového neexistuje? Třetí poznámka. To, že potřebujeme skutečně evropské řešení, to uznal i příslušný německý ministr, který je zrovna na zasedávání rady. On žádá pět bodů, eh, které se týkají opatření, dále eh, jednotnou zodpovědnost, eh, harmonizace bezpečnosti na evropských letištích, lepší kontrolu a teď se ptáme, co jsme vlastně dosud dělali. Pokud se týče tělesných skenerů, domníváme se, že členským zemím by v konečném efektu mělo být ponecháno na vlastním zvážení, pokud chtějí nebo nechtějí tyto skenery, ale pokud ano, pak by měly být skutečně jasné a jednotné podmínky. K tomu patří ochrana údajů, k tomu patří také eh, bezpečnost z hlediska zdraví a dále tyto skenery musí být stejně rychlé jako dosávadní systémy, které mají nahradit. A pokud se týče financování, je třeba, aby se dohodla rada v souvislosti s návrhem eh, směrnice o eh, platbách v letecké dopravě. Hovoříme tedy o tom, že eh, by mohli eh, pasažéři platit za svoji bezpečnost. Ale máme zde podniky, svazy podniků, německý ministr vnitra a pan komisař poukazují na to, že musíme mít eh, přiměřenost, to znamená investice, aby byly adekvátní efektu a to musí být také eh, pravda v případě skenerů. A poslední bod, vyhodnocení komise je záležitost, kterou bychom měli žádat a po nějaké době přeskoumat eh, její účinek. V současné době máme tyto skenery v Manchesteru, Amsterdamu, v Paříži, Eh, každý to zkouší, eh, jak umí, eh, v, třeba v Benátkách, Milánu a na dalších letištích to bylo zrušeno, poněvadž to no, pasažeři nechtěli, naopak v Hamburgu to bylo zavedeno, čili chtělo by to přiměřenost. Závěrem tedy ano, Eh, České země by mohly zavést skenery, ale neměla by to být pevně stanovená povinnost. Děkuji. Eh, děkuji, co se týče given the normal overflow, we should just do, that should fit us in. So next, four minutes. A tady čtyři minuty paní Meissner za eh, Alde. Zunächst dem Berichterstatter. Děkuji. Eh, já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za dosud odvedenou práci a eh, spolupráci. Samozřejmě jde nám o bezpečnost v letecké dopravě. 100% bezpečnost nebude nikdy, to je jasné, ale možná, že máme technologii na to, abychom dneska dělali více. Pokud se týče nákladní letecké dopravy, máme tady poslední incidenty a ukazuje se, že to, co třeba dostala dopisem paní kancléřka, tak to bylo, to prošlo tedy eh, kontrolou, ale bohužel eh, nebyly tyto výbušniny zjištěny. Prostě ne všechno zařízení, které máme, funguje s dostatečnou efektivitou. My jsme si třeba eh, všimli v době, kdy jsme tady měli islandský mrak, eh, tak eh, skutečně mnoho podniků muselo přerušit činnost, protože neměli k dispozici to, co potřebovali a to, co normálně dováží leteckou dopravou. Pokud se týče bezpečnosti na letištích, o to nám tady momentálně jde a soustředujeme se na skener, přičemž je třeba říct, že skener je pouze jedním prvkem dosažení bezpečnosti. Otázkou je, jestli potřebujeme více personálu. Třeba Tel Aviv Eh, je nejbezpečnější letiště na světě, jenomže tam se funguje tedy na základě diskriminačním, což my si nemůžeme dovolit. Ale přesto eh, možná bychom měli zvážit o posílení personálu. Pokud se skeneru eh, týče, ano, je to otázka dat, ochrany dat, měly být jenom piktogramy, nesmí se ta data ukládat a pak samozřejmě záleží na tom, jakou technologii budeme používat. Rentgen třeba v Německu je zakázán, rentgen je povolen pouze pro zdravotnické účely. Nyní jde o eh, mikrovlné, ovšem ta technologie zatím není dostatečně eh, vyspělá. Čili my skutečně chceme zvýšit úroveň bezpečnosti, což se pomocí skeneru podaří, ale pořád to nebude 100% bezpečnost a to je třeba si uvědomit. Musíme tedy eh, vědět, eh, jaká je propustnost tady tohoto systému. Třeba v Hamburgu eh, je ta chybovost příliš velká, to znamená, že bezpečnostní kontroly se zpomalují, navíc je to drahé, čili otázka je, kdo to dále bude platit. Teď bychom měli mít ještě také nové skenery pro eh, příruční zavazadla a tak dále, čili to je spousta otevřených otázek. Otázka je, zda bychom třeba mohli také více využívat psy. Eh, třeba když jsem byla v Austrálii, tak tam eh, jsem je rozesmála, když jsem jim chtěla ukázat, co mám sebou za tekutiny. Jim stačilo, když to očichal pes. My prostě potřebujeme eh, mít eh, také postupy, které budou také sladěné z požadavky Spojených států. A já mám na komisi otázku. My jsme už loni hovořili o tekutinách, eh, které třeba můžete nakoupit v duty free a potom si je brát sebou. Od dubna příštího roku by se na to měly používat skenery, Čili my jsme předtím měli tedy sáčky, teďka mají být zde eh, skenery. Já se tady ptám, jestli ty skenery jsou dostatečně vyspělé, aby byly použitelné. Děkuji. Děkuji a jako další paní Lichtenberger za zelené. Děkuji. Eh, já myslím, že ta myšlenka harmonizovat to, co by se mělo používat v Evropě, tak to vítám ale jenom eh, pokud eh, bude používání skutečně dobrovolné a to se týká vzhledem k současné situaci také skenerů. Současné výsledky eh, z používání těch skenérů nejsou zas tak povzbudivé, jak nám výrobci tvrdí. Kontrola trvá daleko déle a navíc poněvadž mají lidé u sebe eh, věci, které nejsou jasně zobrazené, tak eh, potom osobní prohlídky eh, jsou znásobené a přitom tedy v 98% jsou to předměty, které nejsou nebezpečné. To znamená, že ztráta časová bude skutečně gigantická, pokud tam těch skenerů nebude dvakrát, třikrát tolik a to bude znamenat obrovské přestavby a e, bude to trvat velice dlouho, e, pokud by to skutečně mělo být povinné, jak by někteří chtěli. Z hlediska investic to bude problematické a my ve výboru dopravním jsme o tom hovořili už nad stokrát. Teď se dostávám k důležitému bodu Jestliže chceme, eh, nebo jestliže dnes říkáme, že financování není jasné, údaje, které dostáváme, jsou často eh, nesprávná, eh, tedy nespolehlivá. Čili otázka je, jestli skutečně si můžeme vzít na triko toto zavádět. Já si myslím, že to není moc dobrý nápad. Je třeba brát v úvahu určitá fakta lidé dneska eh, neradi akceptují technické hranice. Máme tady skenery, eh, které skenují různé chemické záležitosti, chemické látky a to, že je těžké mezi nimi rozlišovat v těchto skenerech, no tak to je prostě fakt. Já tedy souhlasím s těmi předpisy, které tady chceme dát, ale mě by zajímalo, Eh, jak je to slučitelné s eh, principem, že každý stát eh, může jít nad rámec toho, na co té harmonizace. Čili jak to má v praxi vypadat. Dále, pokud se týče nákladů, Přepravují se nejenom záležitosti, které jsou cené, cené předměty, ale třeba také eh, zelenina. Eh, v případě slanského mraku jsme eh, nechali zhnít v Africe spoustu zeleniny, která se dopravuje letecky. Čili tady je taky otázka, co s tím. Dále je tady ještě jedna otázka. V poslední době byly eh, takové zprávy, a já tím nechci lobovat za svoji vlastní univerzitu. Existují eh, plynové chromatografy, které jsou schopné eh, zaznamenat také chemické plyny, které jsou de facto vnímáme jako určité zápachy a takto je možné identifikovat eh, výbušniny. Já nevím, eh, kdyby to skutečně bylo technicky proveditelné, no tak to by potom se takto mohli kontrolovat jak pasažeři, tak eh, náklad. A jinak chci říci, že je naprosto absurdní, když pasažérům na ně nakládáme vždycky ještě neustále něco navíc. Nyní pan Van Dalen za ECR 4 minuty. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Pane předsedo, já bych prv, v prvé řadě zareagoval na to, co říkala paní Meissner. Já jsem nebyl schopen hovořit se, se zpravodajem v minulosti, protože jsem byl 14 dní v Izraeli. A na letiště jsem samozřejmě eh, kontrolován velmi podrobně Nepocitoval jsem to však jako žádnou diskriminaci. Musíme se zaměřit na kontext. Není možné jenom pozorovat, co se děje, protože je to teroristická hrozba. Musíme konat. Bude to stát peníze, lidské úsilí, ale bohužel potýkáme se s teroristickou hrozbou, je zde Al-Qaida a takový je kontext zpracování této zprávy. Tedy není možné zaručit 100% bezpečnost, to je pravda. Bezpečnost znamená víc než jenom tělesná skenery. Někdo si myslí, že dáte skenery a vyřešíte problém. Tak to není. Je potřeba uplatnit celý balíček opatření plus zajistit výměnu informací a informovat se vzájemně o bezpečnostních opatření. Tohle všechno představuje boj proti hrozbě teroristického útoku a to je třeba zde zdůraznit v dané zprávě. Další věc je příloha směrnice a doplnění tělesných skenerů do soupisu. To je potřeba. Jak říkal kolega, nemělo by to být však koncipováno jako povinnost. Já si myslím, že členské státy by si měly být schopny vybrat, budou mít možnost nastavit se různé varianty, které případně budou zajišťovat stejnou bezpečnost jako tělesné skenery. Pak je zde otázka zdraví, na kterou paní Lichtenberg upozorňovala správně musíme snížit eh, záření rengeny. Řada letišť používá nepřiměřené dávky a tohle je potřeba řešit. Pak eh, otázka typu zařízení. Bude zde druhá generace skenerů, které budou ukazovat lidské tělo, to znamená, že dochází k zásahu do soukromí, ale neplatí, že máme v tuto chvíli generace skenerů, která byla dostatečně otestována na všechny tyto aspekty. Zároveň však lze těmito skenery odhalit různé předměty, které nejsou dovolené a zároveň lze i zajistit ochranu soukromí. Musíme tedy podporovat experimenty s infračerveným zářením a podobně. Měli bychom podporovat rozvoj nových technologií. Myslím si, že ten soupis není a neměl by být taxativní, měli bychom umožnit v budoucnu zařazení dalších opatření, která třeba v tuto chvíli jsou teprve ve vývoji. Takže to jsou klíčové body z mé strany. Děkuji, pan fan, pane Fandale, děkuji, že jste dodržel časový limit. Pan Kohlíček, prosím. Kdy nám z nebe padají kryty motorů letadel a nízkonákladové společnosti snižují náklady na údržbu, jdeme jistě správnou správným směrem v lepšení bezpečnosti letecké dopravy. Harmonizace samozřejmě ano, důležitá je cena a kdo ji zaplatí a musíme se zabývat samozřejmě nákladem. Bezpečnost a ochrana osobnosti se dostávají pomalu, ale jistě do sporu já bych chtěl tady zdůraznit, že je tady zdravotní aspekt, ukládání dat. Já, když jedu autem, tak se stále usmívám, protože nevím, kdy mě jaká kamera bere a v kterém nosiči dat se objevím. Teďko už se těším, jak budou naše krásné snímky, tak jak jsme v současné době hezky narostlí, vystavovány na bulvárních předních stránkách. Bude to jistě kouzelné. Co hledáme? To je důležitá otázka. Já nevím. Víme, co hledáme? Kov, pevné látky, nekovové látky, kapaliny, plastické hmoty, látky zvláštního chemického složení, jak říkala kolegyně, ano, opravdu, stačí několik málo molekul a ty se skutečně dají čidly zachytit. Například plynovou chromatografii, pokud byste chtěli, můžeme o tom tady rozvést velkou debatu. Technická řešení. Máme induční smyčky na nejrůznější kovy, Máme ultrazvuk, elektromagnetické záření o různé délce vln. No a teď, vážení kolegové, co bude ten standard? Standardem bude ochrana dat, ale co dál? Takže mně to není příliš jasné a jako obvykle se dostáváme zase ke 120 ml, naprosto arbitrárně zvoleným jako limit pro kapaliny a někdo nás zuje, někdo nás nezuje, někde se projdeme, ale já vás ujišťuji, že bezpečnost tím nezvýšíme. Děkuji. Thank you. No, if... Děkuji. A nyní prosím tři minuty. Pan Groš začíná. Mám zde seznam vystoupení 14 vystupujících. Prosím, každý má tři minuty a já budu opravdu přísný a kolegové z Libe, kteří mě neznají, prosím, mějte na paměti, že budu přísný. Děkuji, pane předsedo. Stručně řečeno, já tento problém také vnímám tak, že musíme eh, respektovat techniku, Eh, musíme vidět eh, co je proveditelné, co je použitelné, co je eh, spolehlivé. Já jsem taky pro harmonizaci a také chci tedy jakýsi základní princip, aby tady byl vzájemné uznávání. Abychom, poněvadž tady může nastat prostě další to lobování národní i mezinárodní, které nám bude tlačit určitý produkt. Eh, za druhé, musíme eh, rozlišovat eh, mezi povinnými opatřeními, které prostě čekáme, a svobodou prostě to upravovat. A myslím, že to tež platí pro financování, to je stará debata. Já si myslím, a mnozí parlamentu také, že veřejné rozpočty, zejména u těch povinných opatření, musí hrát důležitou roli. Kromě toho je ovšem možné zavádět další opatření, které potom budou odpovídat nějakým událostem nebo nějakým dalším okolnostem. Pokud se týče informací, tak samozřejmě eh, toto je otázka svobody, ale také zdraví. A i zde eh, by měla být určitá harmonizace v těch informací, které se poskytují. Eh, stručně řečeno, já myslím, že Eh, parlament eh, eh, není jenom o tom, aby zde projednal různé detaily, to bychom do toho zabředli a nedostali bychom se z toho ven. Ale já si myslím, že je tady jedna zásadní otázka. Vyplatí se naše debata? Je rada schopna koordinovaně jednat z této oblasti? ale když eh, se podíváme na to, eh, jak se řeší důležitá témata, zejména bezpečnost v posledních měsících, tak si myslím, že skutečně předpokladem je to, že se musíme eh, na začátku ptát, je rada, tedy 27. ochotná jít touto cestou, anebo chtějí nadále v mnohých oblastech si to dělat podle sebe. To je věc, která nás eh, rozdrobuje i jako eh, v oblasti výzkumu. No a samozřejmě to oslabuje naši pozici vůči Spojeným státům, pokud eh, budeme chtít fungovat separátně. Takže to je to, co mě nyní zajímá. Děkuji. Děkuji. Pan Alchadrávi, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat zpravodaji za úvod a za ochotu usilovat o konsensus. Evidentně se v této zprávě musíme zaměřit na zprávu komise o skanerech, ale je stejně důležité, abychom se zabývali i otázkou bezpečnostní politiky v letecké dopravě pro cestující i pro nákladní přepravu. A myslím si, že vždycky reagujeme dost zpětně. Neexistuje eh, způsob, jak reagovat dopředu. Vždycky se nová opatření přijímají v reakci na něco. A pořád kumulujeme jedna opatření na druhá, až se z toho stává velice drahý a těžkopádný systém. Myslím si, že chceme vyva- mít vyvážený, aktivní přístup k bezpečnosti a myslím si, že je třeba zdroje využít právě pro flexibilitu, je třeba zajistit konzultace tak, abychom uvažovali o efektivitě, o zajištění soukromí a veškeré bezpečnostní eh, aspekty je třeba brát v úvahu. Musíme mít dlouhodobé cíle z ohledu i technologického vývoje, průmyslové politiky a v míře co největší musíme sjednotit naši politiku abychom se vyvarovali jednostranným opatřením, která by přijímaly jednotlivé členské státy. Eh, ale zároveň, jak již bylo řečeno, musíme také uvažovat eh, z hlediska našich vztahů se Spojenými státy. Už tady máme dohodu o letecké dopravě a bude také společný výbor, kde bude možné všechny tyto věci projednávat. A co se týče těch eh, často citovaných tělesných skanerů. Mohl bych zopakovat, co už řekli předřečníci. Eh, potřebujeme evropský rámec a to z právních důvodů. Členský stát samozřejmě vždycky může eh, dočasně je používat nebo používat jiná opatření, ale každopádně potřebujeme celoevropský rámec s ohledem i na zdraví veřejnosti na otázky soukromí, nákladů, ale také školení. Musíme proškolit pracovníky, kteří budou pracovat s těmi skanery. My se hodně zaměřujeme na to zařízení jako takové, ale jak je to eh, s výcvikem pracovníků? Je třeba si také uvědomit, že technologie se vyvíjejí efektivně a ve směru efektivních eh, zařízení a to tež se týká i skeneru. Nesouhlasím s tím, že bychom ty přílohy měli nechat eh, co nejotevřenější. Myslím si, že musíme vyhodnocovat všechno nové, co se bude objevovat. Musíme to vždycky vyhodnocovat i s eh, ohledu na soukromí i ostatní věci. Takže já se velice těším na dobrou spolupráci. Děkuji, paní Bilbao má tři minuty. Děkuji velice, pane předsedo. Mohu pouze říci, že souhlasím s tím, že tělesné skenery jsou jenom jedním dalším přídavným prvkem celém eh, procesu zaměřeným na zajištění bezpečnosti, ale teroristé jsou obvykle vždycky o krok napředu, vepředu, takže měli bychom se snažit spíše předjímat to, co budou dělat teroristé protože si nemyslím, že tak v současné době postupujeme. Měli bychom se snažit o vyváženost mezi bezpečností a právy občanů, včetně otázek zdraví i pro pracovníky, kteří pracují s těmito stroji na letištích. Musíme mít také jasnou představu o tom, jak se budou uskutečňovat zpráva dat, až budou pořízeny tyto eh, obrázky prostřednictvím skeneru. Chci poděkovat zpravodaji. Myslím si, že tady přišel se zajímavým návrhem. Uvažuje o eh, takzvaných milimetrických milimetrových vlnách u těchto skenerů, zejména co se týče Eh, obrazu. Myslím si, že tady ale chybí jasnost eh, v této oblasti, co se evropského projektu týče. Myslím si, že jsme trošičku pozadu. Některé členské státy již instalují zařízení, které pokládají za užitečné, ale myslím si, že to je chyba, že by tady měl být celé jasný evropský projekt v této konkrétní oblasti, co se skanerů týče. A jistě je to i příležitost využívat inovací. A jistě na evropské úrovni všude bychom měli uvažovat o tom, jak využívat také technologická střediska, kterých máme v Evropě celou řadu. Ta by se měla používat, abychom analyzovali různé eh, záležitosti spojené s těmito systémy a měli bychom přijít s nějakým evropským návrhem. Pak by to bylo také snazší při řešení těchto otázek ve vztazích se spojenými státy, s ostatními členskými státy, abychom také získali důvěru evropských občanů, že nám občan, opravdu jde o jejich bezpečnost. Potřebujeme tedy podporovat spolupráci těchto technologických středisek a měli bychom postupovat z celoevropského hlediska. Ohledně nákladů řekl bych, že tady chybí, řekl bych, že tady chybí ještě jedna věc a už o tom všichni hovořili. Kolik to bude stát a kolik ta bezpečnostní opatření stojí už dnes. Myslím si, že bychom se měli podívat na různá letiště, kolik eh, stojí bezpečnostní opatření, skanery, schromažďovat takováto objektivní data, abychom získali jasnější představu o tom, jak to probíhá. Já jsem pro jednotný postup po celé Evropské unie, jsem i pro skanery. To už jsem vlastně říkala i při jiných příležitostech. Částečně i proto, že už mám dost toho, abych měla pocit přímo fyzické agrese, když dojde eh, na ty osobní prohlídky. My nemůžeme říci, že jak si nechceme, aby na nás někdo sáhl. Eh, mnoho těchto informací eh, zjistíte zítra, až pojedete tady na letiště Skiphold. Tam můžete položit mnoho otázek. Paní Foster, na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme už před nějakou dobou velice užitečnou diskusi a nechci opakovat to, co už bylo řečeno. Je tady celá e, řada oblastí, které zbuzují obavy. Nenom že se jedná o nějaké další zařízení v boji proti terorismu. Není to samozřejmě všelak. Můžeme mít skanery všude a neznamená to, že toto konkrétní zařízení zarazí terorismus. Ale myslím si, že žijeme v reálném světě. A na opravdu používají se určitá zařízení povinně, určitě eh, ve Spojeném království a také na Skipholdu a některých dalších letištích. Konkrétně z mého hlediska jde o eh, zdravotní rizika. Eh, co se týče eh, například eh, rozptýleného rengenového záření. Víme, že tady jsou ty milimetrové vlnové délky. To je jiný typ zařízení, ale ať už se rozhodneme pro cokoliv, myslím si, že musíme zajistit, aby používané zařízení mělo minimální nepříznivé účinky na všechny osoby. Netýká se to jenom cestujících. Konečně my cestujeme třeba dvakrát za den, potom jezdí pracovníci Eh, a mm, jsou lidé, kteří s tím pracují každý den Čili musí být takové zařízení používáno, které by nemělo žádné nepříznivé dopady na zdraví. Samozřejmě jsou obavy i co se bude dělat s těmi obrazy, ale to se dá jistě vyřešit, ale v každém případě musíme mít k dispozici tu nejlepší možnou technologii. Je to trochu ironické, protože bavíme se také s tím, co dělat se všemi těmi kapalinami a pak najednou někdo eh, z Jemenu eh, pošle nebezpečnou stejnou látku eh, jako kargo. Určitě jsou místa, kde se provádí screening i nákladu, i cestujících. A Eh, jde o to, aby také všichni pracovníci zachovávali pořád bdělost a musíme být trošičku realističtí ohledně toho, jak si stojíme. Musíme být opatření, abychom eh, to příliš zase nevybičovali do nějaké přílišné horečky. Já jsem strávila mnoho let jaksi na druhé straně. Eh, já jsem byla proškolena v otázkách právě boje proti terorismu. A když hovoříte s pracovníky, kteří pracují v první línii, ženy přímo přicházejí do styku s cestujícími i dále, ti se na to dívají vyváženě a víceméně vědí. Eh, myslím si, že opravdu musíme už usilovat o vyváženost. Určitě v tomhle podpoříme zpravodaje i synové zpravodaje, aby ten přístup byl opravdu vyvážený. Eh, já jsem byla také zpravodajkou po 11. září a pozitivní bylo, že všechny státy, i jak nejenom země Evropské unie, příslušná nařízení opravdu realizovala. Takže ať už tady se přijme cokoliv, bylo by určitě užitečné, kdyby i ostatní evropské země na to přistoupily, aby ten jednotný přístup se neomezoval jenom na Evropskou unii. Děkuji. Nyní pan Díaz eh, z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání do tohoto výboru. My v výboru pro eh, svobody to eh, velice pečlivě sledujeme. Eh, chceme podpořit pana zpravodaje. A pokud se týče leteckého dopravy, tak samozřejmě musíme garantovat bezpečnost skenování. Pokud se týče oblasti osobní dopravy, tak tam je mnoho kontroverzí v oblasti lidských práv. U karga je možné používat eh, různé typy záření na detekci různých předmětů, zejména pokud se týče zbraní. Samozřejmě, že je to trošku něco jiného, poněvadž eh, na rozdíl od nákladu cestující mají svá práva a zejména zdraví a podobné aspekty, eh, to jsou prioritní záležitosti. Jestliže tedy chceme garantovat eh, zdraví a eh, lidská práva, no tak samozřejmě, že tady prostě musíme něco obětovat, abychom měli tu bezpečnost v době terorismu. Je třeba ovšem garantovat soukromí. A pokud se budou pořizovat nějaké snímky, tak je třeba je okamžitě eh, ničit, mazat. A eh, také ta oblast, kde se provádí to skenování, musí být eh, nějakým způsobem oddělená. Pokud se týče třeba lidí nemocných, žen nebo dětí, tak ti by měli být kontrolováni jiným způsobem, způsobem zdravotně naprosto nezávadným. A já také podporuji v tomto směru myšlenky zpravodaje. Nedostatek bezpečnosti v letecké dopravy je daleko nebezpečnější než při cestě eh, po fotě nebo po cestě. Čili určité oběti jsou tady nutné. My prostě spoleháme na technologii a to je a může být i nadále bezpe- eh, úspěšný způsob. Pokud se týče toho izraelského, izraelských letišť, Myslím si, že ekonomické náklady eh, v jejich případě jsou poměrně nízké, zejména pokud se týče úspory časové. A navíc, eh, když se zavádí něco nového, tak je to vždycky drahé. Teprve když se to rozšíří, tak eh, můžeme počítat s úsporami. No a samozřejmě potřebujeme taky celoevropský právní rámec. Děkuji paní Entwell. Děkuji, pane předsedo myslím, že to byl pan Kadravi, kdo řekl, že máme tendenci eh, reagovat možná až před, eh, reagovat až nadměrně. My jsme v 70. V 70. letech v Nizozemí byla eh, skupina teroristů, kteří drželi rukojmí, jednou to byly děti ve škole, jednou ve vlaku, vždycky to trvalo několik týdnů a my jsme už tehdy začali vybavovat různá místa různými skenery. Hodně tady zaznělo o technických eh, drobnostech, podrobnostech, eh, nicméně podívejme se spíše na ten rozhodovací proces. Eh, jaká je tady motivace? Momentálně se vyjednává o bezvízovém styku s USA. Jsou to dvoustran a jednání mezi Spojenými státy a členskými zeměmi. A dále probíhá eh, jednání mezi USA a komisi o takzvané one-stop security. Spojené státy mají seznam podmínek eh, na bezpečnostní standardy na letištích. A já myslím, že my si to musíme vyjasnit. Nevíme, o co tady jde. Ta jednání jsou tajná. Možná, že to, o čem se dneska bavíme, prostě už bylo rozhodnuto a jenom ztrácíme čas. No a druhá věc, kterou bych tady chtěla říci, je toto. Bezpečnost je pro nás všechny prostě zásadní věc. To máme zakodováno v genech. Ale bezpečnost to je také hospodářské odvětví. Eh, když se podíváme na nedávné zprávy eh, z Evropského parlamentu, o tom, kolik peněz dává Evropská unie do výzkumu bezpečnosti, eh, tak to jsou obrovské části, které se, částky, které se dávají do technologie a my bychom tady potřebovali mít o tom eh, větší přehled, abychom tedy věděli, jaké zájmy zatím jsou. Samozřejmě, že to bezpečnostní odvětví má své legitimní eh, zájmy, neříkám, že ne. No a třetí věc, bychom měli pracovat s fakty, nikoli s předpoklady my tady spoustu věcí nevíme. Třeba ten balíček, který byl zachycen, eh, to byly ty náplně do tiskáren, ale takové balíčky prostě jsou zjišťovány každý den, jenomže my se o tom nedozvíme každý den. Já nechci být cynická, já tedy nevěřím na konspirační teorie. Eh, já prostě myslím, že je dobře, kdybychom tyto informace byly dostupnější, transparentnější. Eh, kongres tlačí na 100% informování a také my bychom tedy měli eh, vědět přesněji, o co jde. Děkuji, pan Zasada. Eh, děkuji, pane předsedo. Pokusím se to vzít slučně. Já eh, nejsem příliš velkým nadšencem skeneru. Mohu ujistit ty, kteří mají obavy eh, z soukromí eh, cestujících. Já jsem viděl tyto skenery a mohu vás ujistit, že oni ukazují pouze siluetu, ne skutečný obraz. A neodhalí toho ani eh, mnoho víc. Prostě oni eh, objeví, že to je jaký, že máte u sebe jakýsi objekt, ale eh, nepoznají, co to je, jestli jsou to cigarety nebo bomba. Prostě tohle se, něco se ukáže na obrazovce. A navíc, pokud máte něco schovaného uvnitř těla, třeba v ústech, Eh, nebo eh, když něco dáte do psa třeba, eh, tak skenery to neodhalí. Čili otázka je, jestli se to vyplatí, tyhle ty náklady, poněvadž takový skener stojí 200 tisíc euro za kus, na letišti potřebujete desítky, či to jsou miliony, a dohromady to budou miliardy. Čili pokud my chceme Eh, mít lepší pocit bezpečnosti a mít eh, pocit eh, z dobře vykonané práce, tak skenery jsou na nejvíc alibi, ale ne zlepší žádnou bezpečnost. Děkuji vám. Nyní pan Danelis. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že se zhodneme na tom, že od té doby, co máme to dočinění s terorismem, neustále se bavíme mezi hranicí, o hranici mezi bezpečnosti a soukromím a základními právy. Je to závod. Je to závod mezi policií a mezi zločinem. A neustále hledáme tu hranici mezi ochranou a dodržováním lidských eh, práv a respektem lidské důstojnosti. To vždycky vyvolává debaty. My ovšem musíme chránit zdraví lidí, kteří jsou skenováni. Nevím, jestli jsou to jenom divoké experimenty, nebo víme, co vlastně děláme. My Eh, nechceme být takovými nějakými pokusnými eh, zvířátky pro skenery. No a pak je tady ten velký problém, problém nákladů. Já nevím, chceme nechat eh, cestující vykrvácet a máme jistotu, že ten systém bude fungovat. Pokud ne, pak by asi bylo lepší se do toho nepouštět. No a ještě jeden bod. Já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že potřebujeme harmonizovaný systém pro celou Evropskou unii. Děkuji. Já mám několik málo bodů. Eh, kolegové se to už dotkli. Eh, my, když se zabýváme těmito věcmi, zejména skenery, eh, že to je jakési, jakýsi všelek na všechny, eh, všechny hrozby. Když se ovšem podíváme na ty tělesné skenery, případně další skenery, tak to jsou v podstatě až terciární metody, eh, které zabrání lidem vstoupit do letadla s jakými si předměty. Prostě my skutečně Eh, si musíme uvědomit, že je to všechno o informacích. Eh, to znamená, je třeba, aby eh, výzkumníci, tedy rozvědky a kontrarozvědky se zabývali o tom, jak se, tím, jak se lidé chovají a podobně. Když se podíváme na to odhalení z minulého týdnu, no tak zatím skutečně stály tajné služby. Ty spustili alarm, ne žádné skenery. A já myslím, že to je vlastně součástí té bezpečnosti. Zvláště pokud se týče těch skenerů, paní Fosterová a další řekli, že musíme mít naprosto jasno v tom, že eh, skutečně soukromí je důležité a také eh, jde o zdraví. A já nevím, eh, zda některé z těch skenerů, které se nyní používají, jsou eh, zdravotně nezávadné, zejména pro lidi, kteří často cestují. Jeden můj z, kolegů, z mých kolegů, který je lékař, řekl, že je velice skeptický eh, které ohledně toho skeneru, toho takzvaného backscatter, čili toho odrazového. To jsou prostě, my zatím známe jenom takové roztříštěné příběhy, roztříštěné informace, ale my skutečně opravdu eh, potřebujeme vědět důkladně, nakolik jsou tyto přístroje nebezpečné zdraví, než o tom začneme rozhodovat. Já si myslím, že skutečně musíme zajistit to, abychom eh, toto aby to prostě nebyla jenom taková nějaká okamžitá reakce, musí to být součást eh, promyšlené strategie. A musíme být proaktivní ve strategii, které tady vymýšlíme. Pan Komusakos. Děkuji, pane předsedo. Tato debata se zabývá přímo jádrem celého problému. Musíme zajistit, aby systém skenerů byl účinný, aby fungoval, jinak vůbec nemá význam se o tom bavit. Musíme zajistit, aby to takto fungovalo. Po dnešním zasedání mám pocit, že se zde vyskytnou velmi závažné problémy. Kde je ta hranice a jak vyvážit otázku bezpečnosti a zároveň zajištění důstojnosti a lidských práv? To je velmi citlivá debata. A proto je zde řada lidí opatrných. Ta debata však je nutná, naprosto nezbytná. Musíme zaručit demokratická práva. Kdyby tato debata neprobíhala, tak by zvítězili naši nepřátelé. A oni by uspěli, změnili by se hodnoty na kterých my tak stavíme. Samozřejmě je potřeba zajistit otázku zajištění zdraví, o tom se musíme být jisti, zároveň je zde otázka soukromí, lidských práv, ochrana osobních údajů. To jsou veliké výzvy. Je třeba chránit na schromážděné údaje a zároveň musíme přesvědčit občany o tom, že to celé je bezpečné, že údaje, které budou nashromážděny, se nikdy nepoužijí k jiným účelům, nikdy nebudou tyto údaje zneužity. A jak občany přesvědčíme o tom, že děláme vše proto, aby byla zaručena ochrana jejich soukromí probíhají kontroly. Jak budou ty kontroly vypadat? Budou to namátkové kontroly nebo to budou systémové kontroly? Jaká budou kritéria? Bude to národnost, barva pleti? Jak se budeme rozhodovat? Vidíte, je to spousta citlivých otázek. Bezpečnost je veřejný statek. Každý by se měl na tom podílet, to znamená členské státy, podniky, letiště, a cestující. Všichni by se do toho měli zapojit. Není možné, abychom zvolili řešení, které bude opomíjet některý z těchto faktorů. Jak říkám, je to veřejná záležitost. Když hovoříme o nákladní přepravě, tak je to trošičku jednodušší. Tam se to dá pojmout jednoduše. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Fagensteinovi, který eh, tady zastupuje. Eh, chci říct jenom něco krátce k věci. My máme v Evropské unii situaci, kdy některé členské země eh, chtějí tyto skenery, ne nechtějí. Myslím, že jedinou, jediným způsobem, jak to vyřešit v současné situaci, je to, zajistit, aby ti, kteří to chtějí zavádět, Eh, to činili za podmínek, které jsou akceptabilní pro všechny Evropany. To je také otázka, která se týká tělesných skenerů. Eh, tam eh, jde o více věcí, více aspektů. Mnozí to tady už řekli, tak já to nebudu opakovat. Druhá věc, která je důležitá, je to zpráva, která se týká nejenom skenerů, ale také bezpečnosti Eh, letového provozu vůbec. Je to daleko širší debata a já souhlasím s kolegou Bradburnem, eh, že je zde řada dalších aspektů. Eh, se samotnou technologií určitě nevytvoříme bezpečnost, je to třeba vnímat jako část většího celku. Dále je důležité, abychom náklady prostě nenechávali jenom na cestujících. Bezpečnost je důležitá úloha a tomu musí odpovídat také mix financování. Děkuji, pan Rike. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já jen stručně. Dovolte mi poděkovat panu Grandes Pascalovi za odvedenou práci. Já se stotožňuji s tím, co říká o tom, že bezpečnost je globální záležitostí, opravdu musíme rozšířit záběr této zprávy. Zaujala mě jedna věc. Problém bezpečnosti je problém nepřetržité kontroly. Bezpečnost začíná dřív než na letiště, jak pan Bradbun správně říkal, jde o spravodajské služby a činnosti, které jsou schopny, a ve většině případů se tak stane, vyvarovat se těchto záležitostí. Kontrola na letišti je soubor technických, mechanických faktorů a lidských činností. Pokud necháte špatně otevřené jedny dveře na jednom místě na letiště, tak můžete mít těch skenerů, kolik chcete a nepomůže to. Je potřeba, aby se to řešilo jak na úrovni technických zařízení, tak na úrovni kontroly a lidské činnosti. Můžeme jako Evropský parlament pomoci, aby to fungovalo, zajistit, že budou existovat odpovídající zařízení a budou nastaveny správné požadavky, nebo bychom měli spíše podat stanovisko k určitým technologiím, které se objevují. Měli bychom se vyjádřit k jejich účinnosti, k otázce ochrany zdraví a k otázce zaručení občanských svobod. Neměli bychom předepisovat povinné technologie O tom už se hovořilo v souvislosti se zavazadly. Co zavazadla, eh, která jdou na palubu? Řešila se zde otázka přepravy nákladu, ale jak jsem říkal, jenom 10 zavazadel se podává a cestuje v podpalubí. To znamená, že by bylo potřeba prověřit všechna zavazadla. Jak ta podaná do podbalubí, tak příruční zavazadla. A to je velmi finančně náročná záležitost. Ty pásy jsou velmi nákladné. Bylo by potřeba tam ponechat rezervu tři a půl hodiny před odletem. Představte si ty náklady. a tím by se omezoval počet letů, jak těch na krátké vzdálenosti, tak na střední na dlouhé vzdálenosti. Je tedy potřeba zareagovat na to, co říkala v komise ve své zprávě na téma tekutiny. Děkuji. Děkuji, pan Kum. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. My tady vedeme debatu o tom, jak zdokonalit bezpečnost cestujících. Ovšem minulý týden bylo nemilosrdně odhaleno, že ta největší mezera v bezpečnosti je v oblasti nákladní přepravy. A to je zodpovědnost především těchto společností, které tuto dopravu provádějí. A to je velice důležité. My máme kontrolní orgány na různé úrovni. My máme v Německu například eh, úřad pro eh, leteckou dopravu, který zodpovídá za eh, přepravu zboží a pokud se týče ale cestujících, tak tam za to zodpovídá spolková policie. A přitom tedy eh, zboží a cestující se mohou dopravovat ve stejných letadlech. Navíc máme určité eh, systémy, eh, kde se odesílají, ty mají certifikaci, tedy ty systémy, kterými prochází toto zboží, no a tam se potom kontroluje méně. Třeba na letišti Charles de Gaulle se náklad Eh, kontroluje přímo biosensory, ale zároveň se eh, nasazuje eh, rentgenové záření. Čili skutečně je třeba to vnímat celkově. Čili na jedné straně máme tady cestující, ale na druhé straně asi větší bezpečnostní problémy máme u nákladní dopravy. Paní Ayala Sender. Presidenty. Děkuji, pane předsedo. Minulou neděli jsem cestovala z Hamburgu do Barcelony z e-Berlin a měla jsem projít tělesným skenerem EP Vision 3 nebo něco takového. A nebyla mi předložena varianta jiná. Samozřejmě, kdyby bývala protestovala, tak by to způsobilo veliký poprask, takže jsem se rozhodla, že to tedy projdu bez toho, abych měla nějak moc času na úvahu a pak mi bylo řečeno, co se tam stalo. Byla to první fáze představování tohoto zařízení, takže já jsem pár sekund musela stát, ruce nahoru, pak jsem dlouho čekala, než přišel personál nebo někdo z ochranky a pustil mě dál a nechal mě projít dál. A ochrana soukromí byla zaručena, protože personál zkoumal ten, eh, to vyobrazení samostatně, bez toho, aby to viděli další oči. Potom další věc byla, že jsem se musela zout a tak jsem se ptala, proč zout, proč by to nešlo zkontrolovat přes tělesný skener. Další problém byl ten, že příruční zavazadlo už se posunulo dál po pásu a člověk nad tím ztratí úplně kontrolu. To byla moje osobní zkušenost. Bylo to překvapení, o nic podobného jsem nestála. A pak, když jsem se zamyslela a vyslechla si to, co říká pan de Grandes o své zprávě, tak si říkám, že bychom měli to nepohodlí a zdržování přetrpět protože to je cena, kterou platíme za bezpečnost. A já si tohle musím říkat. Bezpečnostní experti nám říkají, že to je vylepšení a pak se musí vyřešit otázka nákladu, otázka tekutin v zavazadlech, otázka, jak skenery by se vypořádaly s těmi tekutinami, ale potřebujeme nějaký rámec, kritérií, kde musíme řešit hlavně otázku zdraví. A to v souvislosti s dětskými eh, cestujícími, v souvislosti s těhotnými ženami a tak dále. Já nejsem nemocná, ale mohla bych bývala být, takže by bylo potřeba to řešit nějak přeměřeně a vyřešit také, jak, ty, jak ten rengen působí na naše zdraví. Otázka zdraví je zde zásadní. Tak je zde otázka ochrany soukromí. V této souvislosti bychom také měli být ujištěni o tom, že nedojde k žádnému narušení soukromí a tak to bychom to měli pojmout. Děkuji. Eh. Děkuji velmi stručně. Eh, během této eh, debaty se všichni vypracovali do zkušených praktiků. Nicméně, skutečnost je, že jsou Eh, přímo na letišti, přímo v terénu, tak ti drobní lidé, kteří mají eh, odpovědnost za provádění této bezpečnosti. Eh, někteří znají ty skenery, někteří ne. To je fakt. Já bych tomu chtěl říct toto. Kdo skutečně ví, co se doopravdy děje na těch letištích? Jsou to ti šéfové bezpečnosti na malých a středních letištích. Eh, není náhodou taková možnost, že by komise eh, si mohla eh, zjistit, co ti to lidé vědí, jak to tam vypadá, nebo pozvat je sem, aby nám prostě řekli, jak to vypadá v praxi. Prostě Eh, některá letiště skutečně, pokud by chtěla využívat tyto skenery, tak by musela provádět velké přestavby. Že? Čili skutečně bylo by možnost čerpat přímo z praxe a skutečně nechat se nabrýfovat. To je můj návrh než vyzvu pana Kajaka, řekl bych pár slov za sebe. Především vám chci, pane de Grandesi Pascale, poděkovat za vaši dosavadní práci a určitě to bude velmi podrobná zpráva. Rád bych navázal na to, o čem hovořil pan Bradbon. On má absolutní pravdu. Jestliže se spoleháme na to, že vychytají teroristy letiště, pak eh, máme velký problém s tím, že to asi selže, že to není zajisté úkolem letišť, aby vychytávali teroristy. Letiště to už je úplně poslední linie obrany. A myslím si, že to musíme říct si úplně jasně na začátku. Co se týče nákladů, také jsme tady slyšeli, jak dal daleko půjdeme po tom logistickém řetězci, eh, co se týče skanování. Budeme jít do všech eh, distribučních středisek a říčím, že to musí všechno proskanovat, protože kdo se vyzná v nákladní dopravě, ví, že je to velice dlouhý logistický řetězec. A když se budete spoléhat na to, že všechno vychytají letiště, bude z toho velký problém. Mně se zdá, a souhlasím tady s eh, předsedou eh, rady eh, British Airways, že když něco řeknou američané, tak jsou členské státy Evropě, které prostě reagují jenom proto, že to řekli američané. A já si myslím, že už se musíme zbavit tohohle z, z, z, z toho z, zlozvyku, abychom jako ovce následovali všechno, co dělají američané. Co se týče tělesných skenerů, není pravda, že to je dobrovolné dobrovolné. Když ve Spojeném království odmítnete projít tímto skenerem, tak vás nepustí do letadla. To není nic dobrovolného. A e, proto tohle musíme tady také říci. Jsou tady e, tedy nejednotnosti mezi členskými státy, ale ty nejednotnosti existují i v rámci členských států. Heathrow například, e, nebo van, někdo prostě projde rovnou, někdo ne. Čili opravdu musíme vyřešit tento problém, že jeden, jedno letiště dělá něco úplně jiné než jiné letiště. A to jenom proto, že členské státy, jak říkal ehm, pan Bradburn, mají prostě pocit, že je tady určité nebezpečí, přehánějí to potom a mají pocit, že zkrátka musí nějak reagovat. A otevřeně řečeno, ve smyslu vlastně jim vůbec nezáleží na tom, zda je tady nějaký celoevropský eh, přístup. A tady je problém. Spolu s otázkou nákladů, oni nechtějí, nestojí o celoevropský přístup. V tom je ten problém. A dokud tenhle problém nevyřešíme, dokud tady nebude celoevropský rámec, v němž budou všichni fungovat, pak tady bude nekonečná diskuse. A Eh, dokud, až teroristé přijdou na to, jak eh, mařit železniční dopravu a dělat tam problémy, pak se bude skanovat i tam na všech nádražích, protože členské státy zase budou mít pocit, anebo protože Amerika bude trvat na tom, že mají být také screeningováni všichni cestující na železnicích. Tak pro boha, už bychom se měli dát dohromady a dopracovat se k řešení pro Evropskou unii. A je důležité, aby i komise měla odvahu a řekla členským státům, přestaňte už věci dělat každý na vlastní pěst. A teď už bych ve smířlivějším tónu vyzval pana jako. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat panu de Grandesovi za velice dobrou prezentaci a všem členům, kteří se zúčastnili této rozpravy. Myslím si, že všechno už bylo vyloženo na stůl. A myslím také, že se všichni shodneme, že je důležité, abychom posilovali bezpečnost a že je důležité, abychom zajistili patřičnou ochranu našich občanů. A v tomto ohledu mi dovolte, abych řekl za Evropskou komise eh, DG eh, pro dopravu a leteckou dopravu, že od 11. září bezpečnost letecké dopravy se stala podstatným prvkem evropské letecké politiky. My jsme si tenkrát uvědomili, jaký to má dopad. Eh, myslím, jaké mají dopady teroristické útoky na naše letecké systémy. A od té doby letecká doprava je pořád předmětem hrozeb. A už bylo tady několik pokusů. Eh, byl to ten pokus o propašovat bombu eh, v Botě, pak pokus na Heathrow, pak jsme měli ten incident 25 prosince a teď nedávno byl pokus eh, zautočit přes eh, nákladní dopravu, ale já jsem trošku méně pesimistický než někteří řečníci. My tady máme v Evropě společná pravidla bezpečnosti letecké dopravy, které díky Evropskému parlamentu byly rekordně krátce schváleny po 11. záření 20, eh, nařízení 2320 z roku 2002. To byla bezprostřední reakce, zlepšujeme se a pořád tu situaci sledujeme. Nejposlednějším přísem je například eh, eh, nařízení 3000 eh, mm, z roku 2008 pardon, a máme tedy v Evropské unii velice odolný stabilní systém. Týká se to cestujících i nákladní dopravy a zajišťuje, že bude fungovat interní trh, ale že také máme celoevropské standardy pro celou Evropskou unii, které by se společně a jednotným způsobem uplatňovali. Pan de Grandes položil otázku, zda by jeho zpráva se měla týkat jenom bezpečnostních skanerů, anebo zda by měla zahrnout ty ostatní otázky. Do zpráva ukázala, že je velice důležité, aby se tam zahrnuly i další otázky a já bych zmínil čtyři, které jsou důležité. Za prvé, bezpečnostní skanery. A tady eh, vám eh, tady řeknu komisi, kde jsme otázky Cargo a také vám poskytnu určité informace, ale myslím si, že pan Kalas, který přijde za pět minut, za deset minut, asi také vám k tomu něco dalšího řekne. Neměli bychom pomíjet mezinárodní dimenzi. A konečně otázky financování. Dovolte mi, abych začal od bezpečnostních skanerů. Cože dělá komise v tomto směru? Eh, veškeré příspěvky zdůrazňovaly význam jednotného přístupu. Současná situace je eh, roztříštěná. Některé členské státy zkoušejí eh, bezpečnostních skenerů. Dělají to zatím jako pilotní projekty v Schiphol, v Helsinkách, Heathrow, v Manchesteru prostě na některých letištích. Proč? Protože tady nejsou žádná komunitární pravidla v roce 2008 navrhovala komise, aby byla stanovena bezpečnostní pravidla pro tuto oblast. Slyšel jsem kritiku a bereme to velice vážně. Pravděpodobně to nebylo úplně promyšlené. Možná jsme to trochu uspěchali, pochopili jsme, co nám říkáte. A proto jsme také předložili právě tuto zprávu parlamentu, abychom v rozpravě získali vaše názory, abychom věděli, čím, se chce, čím vy chcete, abychom se my hlavně v ní zabývali. Teď provádíme hodnocení dopadu a toto hodnocení dopadu se bude týkat většiny těch věcí, o kterých jste se zmínili. Budou to i základní práva, budou to i otázky zdraví, budou to i otázky soukromí a také nákladů. A tady bude několik alternativ, které předložíme. Otázka je, zda chceme, aby současná situace pokračovala, chceme, aby členské státy i nadále eh, zkoušely eh, přísnější opatření, nebo chceme Eh, zavést povinné bezpečnostní skanery v celé Evropské unii, nebo měla by tady být možnost pro ty členské státy, které eh, si eh, myslí, že je to důležité, aby je měly a pokud ano, pak za jakých podmínek. Myslím si, že už tady byly vyřešeny všechny správné otázky a ty se momentálně zkoumají. Dělají to služby komise. Také jsme se obrátili na agenturu pro evropská data, pro ochranu dat a čili e, zapojujeme do toho všechny zainteresované strany a příslušné služby. Už jsme měli několik slyšení, právě nedávno jsme takto získali další informace. Hodně jsme už pokročili dopředu v této práci a doufáme, že příští rok sdělíme parlamentu, jaké se nastolují alternativy a než předložíme návrhy, veliko, velice bychom stáli o diskusi. Myslíme si, že řešení lze najít a velice záleží ovšem na tom, jak daleko chceme v této věci jít. Členské státy jsou přesvědčeny, že bezpečnostní skenery mají potenciální přidanou hodnotu, že mohou eh, detekovat nekovové objekty, proto je používají v těchto pilotních studiích. Podle provedených studií je také možné řešit otázky základních práv, soukromí a ochrany zdraví. My bychom se chtěli vrátit v parlamentu, až budeme mít hotové hodnocení dopadu, abychom vám pak sdělili, jaké možnosti přicházejí v úvahu. Náklad. O tom se hovořilo už hodně, o náklad, přepravě nákladu. Chtěl bych připomenout, že harmonizovaná pravidla v této oblasti existují od roku 2003 a v roce 2010 byl e, zaveden nový balíček bezpečnostních opatření v letecké dopravě. Vycházíme hlavně ze dvou pilířů. Je to bezpečnost dodavatelského řetězce a screening zásilek. A momentálně E, se zabýváme tím, jak se to implementuje na evropských letištích, pomáháme členským státům se správnou implementací a pak je tady jedna velmi důležitá věc, myslím si, že mnozí řečníci to už změnili a já bych jim za to chtěl poděkovat. Musíme dělat víc v oblasti výzkumu, protože je opravdu tomu tak, že tady existují významné možnosti a je pravda, že existují důležité cesty dopředu, kde pravděpodobně nepostupujeme tak rychle, jak bychom měli právě v oblasti oblasti výzkumu a je možné toto právě posílit. A o tom se hovořilo i s experty minulý pátek. Minulý pátek výbor pro bezpečnost letecké dopravy měl mimořádné zasedání, aby to probral a tam byly zmíněny čtyři důležité body, u nichž panovala schoda. Za prvé, co do, do nákladu, musíme vycházet z rizik, z přihlédnutím ke kvalitě screeningu, ke směrování, podstatě zásilek a typu letu, eh, který převáží kargo. Ehm, Evropa má 10 eh, důležitých středisek, 2010, ale 50 vlastně nákladů eh, se přepravuje prostřednictvím Ehm, letadel, která připravují cestující. Druhá věc, která je velice důležitá, mezinárodní dimenze, o tom zhovořili mnozí předřečníci. Musíme spolupracovat se Spojenými státy, jak už se tady říkalo, ale nejenom s nimi. Letecká doprava je globální. Máme IKEA, což je Mezinárodní organizace pro civilní letectví a mezinárodní schromáždění má, její má velice důležitou eh, agendu pro spolupráci a musíme spolupracovat eh, v důležitých věcech s mezinárodními partnery. Je důležité budovat kapacity. Ve třetích státech jsou problémy, kde musíme jim pomáhat ale v posledu nám jde o globální standardy, které by byly zavedeny prostřednictvím IKEA. Evropská unie je rovněž připravena intenzifikovat inspekce, aby se zajistila úplná implementace pravidel a já už jsem tady zmiňoval význam inovativních a efektivních screeningových metod a technologií. Konkrétně, co se jedná o Spojené státy, zase je to otázka mezinárodní dimenze. Příští týden se bude konat zasedání společného výboru Evropská unie Spojené státy. Není to eh, žádné tajemství, jsou tam zástupci odvětví z obou stran a sledujeme, vývoj trhu transatlantické letecké dopravy, protože tady už se nejedná jenom o, už nejsou bilaterální dohody, ale dělá se to prostřednictvím eh, dohody o otevřeném nebi mezi Evropskou unii a Spojenými státy. My eh, také výboru pro dopravu jsme ochotni kdykoliv pravidelně dávat informace. Je to technická diskuse, ale je důležité, aby o tom byl parlament pravidelně informován. A my postupujeme dopředu. Nebudou stejná pravidla na straně Spojených států Evropy, třeba jednou ano, ale my nechceme tady uplatňovat americké standardy. Některé věci nás neuspokojí. Přáli bychom si, aby oni dělali více a naopak je to dialog mezi experty a v posledu nám jde o to, abychom mohli vyhodnotit ekvivalenci abychom měli zajištěnou bezpečnost a aby to pod, uspěš, uspíšilo i odbavování cestujících. Nakonec otázka financování. Máme už návrh, Evropský parlament už o něm hlasoval to je otázka, o které bychom měli hovořit i s předsednictvím Evropské unie, abychom zjistili, jaká to má vyhlídky. Eh, je velká diskuse o tom, kdo to bude platit, jak správně mnozí zmiňovali, to je důležité. Nakonec chci říci, že komise se těší na další úzkou spolupráci s parlamentem a rovněž se těšíme na to, že bude možné Eh, poskytovat veškeré potřebné informace, o které budete žádat a chceme spolupracovat s panem de Grande, jsme se členami různých výborů tak, aby nakonec jsme se dopravovali, te, dopracovali k tomu nejvýraznějšímu bezpečnostnímu systému, přičemž by tady měla být rovnováha mezi soukromým, základními právy, otázky zdraví, mezi všemi, co je důležité, protože musíme také přihlížet k významu letecké dopravy jako takové pro naše společnosti bezpečnost a jaký význam má letecká doprava pro hospodářský vývoj vůbec. Děkuji. Kajak, uh, briefly, Mr. De Grandes, do you... Eh, pane De Grandesi, eh, chtěl byste ještě stručně říct eh, několik slov závěrem. Máte samozřejmě právo, ale všem byl bych rád, kdybyste byl co nejstručnější. Děkuji. Já se pokusím. Především chci všem poděkovat Eh, pokud se týče toho posledního řečníka z myslím, že eh, to bylo zajímavé. Jakmile to posouzení dopadu bude zveřejněno, tak eh, určitě se nám objeví možnosti řešení. Máme tady zásadní problém a to řekli mnozí. Ta zpráva by se neměla soustředovat pouze na skenery. Je to zpráva, která se obecně zabývá bezpečností eh, v civilní letecké dopravě. Takže ta zpráva by měla být co nej eh, konzistentnější. Ovšem zase eh, bychom tam neměli de facto do toho zapisovat všechno, co se tady kolem nás myhne. Dále si myslím, že ta shoda je daleko širší, než jak to na první pohled vypadá. Eh, tady zazněla mnoho bodů, ale málo z nich je nových. Eh, zaznívají tady znova obavy, které už eh, známe. Mnoho bylo technologicky vyřešeno, také pokud se týče zdraví, čili my máme mnoho řešení, která nejsou nebezpečná zdraví. Pak je tady otázka eh, skladování dat. Čili je pravda, že tady jsou eh, zcela kategorické názory eh, a vyznívá to v tom smyslu, že data by neměla být ukládána. Je také jasné, že nová technologie bezpochybně, bez pochyby Eh, přispívá a eh, zlepšuje ochranu proti rizikům a bezpečnost. To vlastně tady bylo s eh, výrazněno jako rostoucí problém. My musíme být proaktivní. Terorismus bohužel funguje velmi efektivně a kriminální živly každodenně přemýšlejí, jak poškozovat demokratickou společnost. Čili my skutečně potřebujeme instrumenty, které fungují a my tady to můžeme na pomoci tím, že budeme předvídat to, co terorismus chystá. To řekl pan Diaz de Mera, mimo jiné. My tady nemáme stejné problémy, pokud se týče rigorózního screeningu zboží. 60% eh, zboží se stejně eh, dopravuje eh, spolu s osobami na palubě, jenomže tady není otázka lidských práv a soukromí. My tady tyto tělesné skenery musíme posuzovat z hlediska Eh, lidských práv. Ano, a já už se blížím ke konci, čili my skutečně musíme poukázat na všechny ty důležité problémy. Nicméně je jasné, že toto je instrument, který nemůžeme vnímat izolovaně, aby byl funkční a efektivní a aby fungovala civilní letectví, musíme se zabývat otázkami eh, screeningu příručních eh, zavazadel, Eh, kapalin z příručních zavazadel a tak dále. A je třeba říci, že všecko, eh, všechna rozhodnutí, která chceme eh, přijmout, tak prostě musí na ně dozrát čas. Můj poslední, tedy poslední věc, kterou k tomu chci říci, je tato. Já jsem sepsal dokument o skenerech, ale my skutečně chceme aby se to rozšířilo na celou problematiku eh, bezpečnosti v civilním letectví, jenomže to samozřejmě si zabere čas. Čili na to si musíme ovšem vyhradit čas, abychom to mohli pojmout skutečně vážně. Potřebujeme proskoumat také eh, posouzení dopadu od komise. Děkuji vám. Děkuji vám, pane de Grandesi. Takže my až do 25. ledna máme eh, nyní část na čas na diskuse. Samozřejmě my víme, že budete potřebovat na to více času, ale také musíme počkat na výstupy z komise. Čili já myslím, že tedy 25. ledna by měl být návrh této zprávy. V březnu se bude hlasovat v tomto výboru a v květnu potom na plénu. Čili já myslím, že je lepší, když to děláme důkladně, než když to uděláme rychle. Já vám nyní všem chci poděkovat za disciplinovanost. Děkuji eh, poslancům z jiných výborů, kteří se zúčastnili této debaty. Myslím, že jsme tady absolvovali zajímavou a kvalitní debatu. Děkuji vám a nyní vyčkáme příchodu pana komisaře Kalase. Okay, colleagues, can I welcome Vice... Vážení kolegové, pan místo předseda Kalas. Máme hodinu a čtvrt. Prosím tedy, aby se všichni drželi času, který máme vymezen. A já se dovolím rovnou předat slovo panu komisaři. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Téma dnešního dne je pracovní program strukturální dialog, ale budu moc rád, pokud budeme hovořit i o nákladní přepravě letecké. Poprosím, aby všichni odcházeli a opuštěli sál v tichosti, protože to jde. Děkuji, pan komisař. Začneme tedy pracovním programem a budeme se věnovat různým zajímavým tématům. Komise přijala svůj pracovní program na následující roky 27. října. Já mám vždycky radost, když mám možnost toto s vámi prodiskutovat. Nejdůležitější dokument na následující roky je samozřejmě eh, očekávána Bílá kniha na téma budoucnost dopravy. Tu předložím na začátku roku. Je potřeba zajistit jednotnost mezi jednotlivými oblastmi a vlajkovou iniciativou o in- efektivitě zdrojů EU 2020. My se to pokusíme předložit v tomto materiálu nějakým jednotným způsobem a soustředit tam hlavní myšlenky a tudíž předložit materiál, který nepojednává jen o konkrétním sektoru, ale o všem. Tedy Bílá kniha se bude opírat o následující tři pilíře vnitřní trh, inovace a infrastruktura. Výměna názorů s ministry dopravy byla uspořádána na, při příležitosti posledního zasedání Rady pro dopravu 15. října. Řešily se tam hlavní výzvy v oblasti dopravy z hlediska budoucnosti a role technologií. Členské státy podpořily udržitelné efektivně inovativní politiky. Nicméně objevily se i odlišné názory, co se týče konání Evropské unie zvláště pokud jde o e, různé způsoby financování infrastruktury z rozpočtu Evropské unie. Tedy Jde o financování, proto budeme muset řešit v prvé řadě finanční výhled. To bude důležité z hlediska e, dopravy. A já doufám, že se podaří v duchu spolupráce prosadit veškeré návrhy a prosadit i jejich rozpočtové krytí. Pracovní program komise k dopravě odpovídá do velké míry prioritám parlamentu. Já předložím pracovní program, představím pět priorit, které vyjádřila konference předsedů v dopise z července. Já začnu vnitřním trhem, to je klíčový nástroj na vytvoření jednotné evropské dopravní oblasti prvé řadě tedy završení vnitřního trhu ve všech oblastech dopravy. V prvé řadě přepracování železničního balíčku. Budeme řešit i práva cestujících v autobusech a autokarech. To je něco, co bychom chtěli v tento rok dořešit příslušnými závěry měla by zaznít důležitá rozhodnutí na Radě pro dopravu v prosince. Příští rok předložím sdělení o právech cestující, kde budeme přehodnocovat stávající pravidla jednotlivých typů dopravy. Následovat bude v roce 2012 legislativní návrh, kde by se mělo nařízení o právech cestující v letecké dopravě přepracovat, zvláště tedy ve světle posledních událostí, jako je sopečný prach, a to s tím, že bude vyhodnocena dopadová studie. Rovněž také posilujeme práva cestujících v případě krachu leteckých společností. Řešíme otázku kapacity letišť, eh, řešíme eh, přepracování nařízení o vymezení slotů a eh, řešíme také směrnici o manipulaci na zemi. Eh, dále zde máme eh, otázku silniční kapotáže v případě eh, zahraničních přepravců a já chci v roce 2012 na toto téma předložit zprávu, aby se dále liberalizoval daný trh. Podobně i železniční doprava sdělení k přístupu na železniční trh v roce 2012 předloží uspořádání eh, tohoto trhu, včetně otevření tohoto trhu. Bude to v podstatě výsledek přepracování prvního balíčku. Také bychom chtěli eh, eh, proskoumat možnosti posílení Evropské železniční agentury v roce 2012, aby to byl jednotný bod pro certifikaci kolejových uh, vozidel. Eh, rovněž také předložen balíček e-mobilitě k různým typům dopravy, aby lépe fungoval vnitřní trh, aby se zlepšila bezpečnost a eh, aby se zlepšily možnosti výběru pro cestujícího. Bude tam několik částí, e-maritime, přepracování legislativy, legislativy k digitálnímu tachografu a přepracování situace eh, elektronického výběru mítného. Budeme řešit také požadavky interoperability TAP, TSI, jak je ta zkratka. To je založení informačních systémů pro cestující, tak Takovýto systém by měl být celoevropský. Jsou to pravidla interoperability, které jsou velmi důležitá. Za druhé, rozvoje inovace infrastruktury neboli přepracování směru TNT. A já naprosto souhlasím s Evropským parlamentem, že dopravní infrastruktura musí být hlavní prioritou. My připravujeme přepracování k stávajících směrů TNT na první pololetí. Bude to provázet i zpráva o uplatňování TNT. Abychom podpořili výzkum a inovace v oblasti dopravy, vypracováváme strategický technologický plán. Tam bude strategický rámec výzkumu, inovací a využívání technologií za tím účelem, aby doprava byla v kolem roku 2050 zcela udržitelná. Týká se to i emisí. Priority a finanční potřeby se objeví v návrh, které vytvoříme, tak abychom dokončili a završili zajišťování infrastruktury, abychom zaváděli nové technologie, snížili uhlíkové emise a zlepšili bezpečnost. Architektura je stále ještě otevřená. Já Eh, rozhodně mohu říct, že budeme navrhovat další inovativní možnosti financování. Spolupracuji s dalšími komisaři, připracujeme sdělení o mezinárodní dopravní politice v souvislosti s, se sousedními zeměmi. Ochrana životního prostředí. Lépe chránit životní prostředí je velmi důležité, protože eh, sektor do, dopravy internalizuje externí náklady a komise už navrhla směrnici o eurovinětě, která se v tuto chvíli řeší na půdě Rady a parlamentu. A já mohu říct, že Rada to podporuje. Jakmile to bude přijato, tak se pevně zakotví princip internalizace externích nákladů v právu Evropské unie. Bílá kniha rovněž také bude vyhodnocovat další aspekty životního prostředí, zvláště klíčovou otázku dekarbonizace a přerušení závislosti dopravy na pevných palivech. To samozřejmě zasahuje na, za horizont roku 2011 a mohla by to být sdělení o čistých dopravních systémech, které by se promítlo do legislativy v roce 2012. Komise v tuto chvíli eh, absolvuje sociální dialog eh, na téma různých typů dopravy. Ta Bílá kniha rovněž také řeší jednotlivé aspekty, sociální aspekty dopravní politiky. Chceme, eh, aby pracovníci v dopravě lépe znali jednotlivé dopady a proto chceme přizvat i hospodářský sociální výbor. Také chci předložit balíček k sociální námořní agendě 2011. Jsou tam různé Eh, typy, potom bezpečnost a měřitelné cíle. Zde samozřejmě je potřeba v oblasti dopravy přijmout eh, revizi eh, nařízení EMSA. To se stalo před několika dny a bude to doplňovat celý balíček o námořní dopravě a bezpečnosti. Řešíme zde výzkum a spolupráci se sousedními zeměmi, stejně jako dohledový systém. Příští rok nad rámec tohoto balíčku bychom rádi modernizovali a završili legislativu Evropské unie, co se týče bezpečnosti cestujících na lodích. To je něco, co se zatím příliš neřešilo. Chceme zajistit vysokou úroveň bezpečnosti. Pokud jde o bezpečnost, tak Musíme vyhodnotit stávající situace, stávající hrozby a na příští rok připravit strategický návrh, který by zahrnoval všechny způsoby dopravy, komplexní politiku bezpečnosti dopravy. A v letecké dopravě v návaznosti na zprávu z června 2010 komise představí novou legislativu, která by měla eh, zakotvit regulační rámec eh, bezpečnostních skenérů. Je to prováděcí opatření, které je z politického hlediska citlivé a vyžádá se hodně pozornosti. Takže abych to uzavřela, já jsem se snažil vám nastínit hlavní priority a jak vidíte, jsou to priority, které do velké míry odrážejí priority vyjádřené Evropským parlamentem. Já vám děkuji za pozornost a chci ještě doplnit jednu věc k příštímu roku. Jedna věc nová se objevila. V roce 2012 bude nutné, abychom podnikli první krok, co se týče jednotného nebe. Zdá se, že to je stále ještě složitá věc, ale příští rok bude potřeba to na půdě eh, parlamentu řešit, abychom si vyhodnotili, co je potřeba podniknout tak, aby se tento projekt realizoval. A potom železniční balíček, tam je další krok na rok 2012. To bude velmi důležité a bude potřeba to projednat již příští rok tak abych z toho vyplenula nějaká konkrétní opatření. Pro tuto chvíli vám děkuji. Děkuji. Pokud tady mohu začít, tak začneme koordinátory a potom předáme slovo zbytku výboru. V tuto chvíli mám čtyři minuty pro koordinátory, možná, že zbytek výboru dostane jenom tři minuty na jedno vystoupení. Většinou se stane, že když jsme eh, v pokročilejší fázi, tak se lidé začnou teprve hlásit. To nepůjde, v tuto chvíli máte čtyři minuty na jedno vystoupení. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za toto eh, eh, představení. Bylo toho mnoho. Tak nejdříve eh, Bílá kniha 2010 eh, a eh, pak v roce 2011. Mě by zajímalo, jestli ještě v roce 2010 dostaneme k dispozici váš pracovní dokument. My se už dočítáme v novinách, kde určité podniky se vyjadřují k vašemu pracovnímu dokumentu. Možná, že by bylo dobré, kdybychom také měli váš pracovní dokument k dispozici. Jinak samozřejmě ta výlá kniha, víme, o čem bude. My už jsme o tom debatovali ve výboru i na plénu a předpokládáme, že to, co bylo právě oznámeno, takže eh, vezme v úvahu výstupy z parlamentní debaty. Pokud se týče financování, já myslím, že je velice dobře, že se to trošku konkretizuje, poněvadž to ten té, o čem se tady hovoří, eh, teoretické výroky jsme k tomu slyšeli eh, asi slycháme už dlouho. My samozřejmě chceme koordinovat eh, s dalšími výbory naší práci, ale myslím, že rok 2011 do toho musí vnést jasno. Pokud se týče letišního balíčku, eh, no to je regulace slotu, eh, pozemní odbavení a tak dále. To je velice zajímavé, já to nechci rozebírat, ale chtěl bych tady znést jinou otázku. Je důležité to, aby to, co se tady rozhodne, bylo potom řádně prováděno třeba, když si vezmete European Sky, tak máme tady s tím prováděním trošku obavy. Prostě nemůžeme eh, dopustit to, aby se zde eh, opakovala situace z toho silničního balíčku, kdy se prostě ta realizace ubírá úplně jinými cestami. Ano, vy ještě dále povedete další jednání, ale my předpokládáme, že eh, parlament bude z vaší strany eh, informován, pokud se ne eh, dodržují termíny společných evropských projektů. Hovoří se tady o různých dokumentech, vnitřní trh a tak dále, možná otevření Eh, trhu, eh, říká národní osobní doprava, to tady zatím není. Možná, že se dočkáme návrhu, možná, že parlament bude rychlejší. Kabotáž není nezajímavá, ale jsme také upozornili, že chceme hovořit o dalším vývoji eh, kabotáže, pokud budeme mít k dispozici eh, údaje také sociálního charakteru, nejenom fiskální. ta, ta zase nehraje moc velkou roli. Eh, služby v přístavech, toto jsme tady už debatovali a dostali jsme se až do cílové rovinky, no a pak dál už ne. A pokud hovoříme o dokončení společného trhu, tak já myslím, že to je téma, kterým se budeme muset v příštích letech spolu zabývat role agentur. Jsem rád, že tady zmiňujete, ale předpokládám, že všechny agentury zažijí jasnou analýzu eh, toho, jak fungují a jestli je to tak v pořádku pokud se týče železniční agentury, tak s tím stoprocentně eh, souhlasíme, že by měla mít více kompetencí, aby mohla v Evropě lépe fungovat. Děkuji vám. Děkuji, pan Alkadraj, za tři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dovolte mi, abych vám poděkoval za vaše vystoupení. Všichni s vámi souhlasíme, že pracovní program obsahuje řadu iniciativ, ale komise má více nástrojů, které může používat, aby určité věci směrovala jistým směrem. E, jsou tady i hlavní směry, a podobně. A vy jakožto komisař musíte také zajistit implementaci e, současné legislativy, pak jsou tady otázky komitologie a všechno je třeba brát v úvahu a e, snažit se o dosažení cílů. Tím se dostávám k Bílé knize, to musí být jistě základem politiky, je to významný strategický dokument ale já si myslím, že by bylo dobré, abyste z toho udělali věc dynamickou. Musí být konkretizována, musí eh, tam být zmíněna opatření, ať už finančního nebo legislativního rám, rázu, které v budoucnosti se budou podnikat, jinak to bude jenom prázdná debata. Tím se také dostávám k určité kritice. V tomto parlamentu pokládáme za velmi důležité, abyste nám samozřejmě sdělili, co budete dělat, ale pak, abyste to také dělali. A myslím si, že tedy ta kniha, ta bílá kniha měla být by měla být v únoru, mělo to být v listopadu a my už vlastně teď celá léta hovoříme o otázkách ochrady, ochrany spotřebitelů. Komise také řekla, že přijde s legislativní iniciativou v roce 2010, ale zatím jsme to neviděli, proto je důležité, aby při svém plánování se to dělali tak, abyste pak byli schopni dodržovat termíny. Hovořil jste tady i o dokončení vnitřního trhu, to bychom my jakožto skupina zajisté podpořili, ale to musí být také společné, spo, jít ruku v ruce se sociální politikou, dobrou ochranou spotřebitelů, poskytováním služeb. To všechno musí být dáno dohromady. Projekt jednotného nebe. Souhlasím s předřečníkem. Slyšeli jsme různé pověsti o tom, co tady, že tady členské státy eh, to různým způsobem poruší. Musíme dělat všechno možné pro to, abychom dodržovali termíny. Reforma železniční dopravy, to je také velice důležitá věc a já znovu opakuji. Ano, chceme diskutovat o otevírání trhu, ale i tady je třeba zajistit patřičnou politiku v oblasti Eh, železniční politiky, ale musíme mít eh, na zřeteli intermodální přístup a eh, rozvoj infrastruktury jako takové. Vyslechli jsme si tedy mnoho zajímavých věcí a velice doufáme, že to bude mít další následování a doufáme, že z komisy máte dostatečnou sílu, abyste toho dosáhli a abyste měli podporu členských států, protože často členské státy brzdí rozvoj evropské dopravní politiky za liberály. Děkuji, pane předsedo předsedo, děkuji. Děkuji za prezentaci vašeho pracovního programu. Pokud se týče financování infrastruktury, my eh, doufáme, že se podaří najít hodné a nutné prostředky. A vy hovoříte také s komisářem Hánem o využívání kohezních fondu a myslím, že to vypadá dobře a doufám, že budeme informováni. Pokud se týče práv cestujících, já doufám, že se nám to podaří dotáhnout do konce. A myslím, že také komise pracuje na eh, dohodě a že se to podaří ještě za belgického, belgického předsednictví dotáhnout do konce. Otevření železničního trhu je velice důležité a to jste řekl už při slyšení, že je to pro vás velké téma. Vy jste napsal jakési eh, Eh, takové výtky, rozesílal výtky členským zemím, které neplní svoje domácí úlohy. Mě by zajímalo, jestli na to zareagovali. Potom jste hovořili o etiketingu, ticketingu eh, neřekl jste to doslova, ale hovořil jste o lepším, eh, lepší informací pro cestujících v železničním sektoru. O tom jsme se bavili už hodně. Eh, dá se říct, že eh, letecká doprava je, už toho udělá mnohem více než eh, železniční. Pokud se týče emisí a ekologie, tady máme jeden opravdu turbulentní problém a k tomu mám konkrétní otázku. Jaké možnosti vidíte, pokud se týče emisí síry a dusíku v oblasti Baltu? aby tedy nedocházelo eh, k deformaci konkurenčního prostředí. Eh, tam máme nějaké eh, předpisy od roku 2005 a samozřejmě jsou ambiciozní, ale otázka je, jestli to v praxi také funguje. Jak je to tedy s deformací konkurence v Evropě? Jak lze kontrolovat to, zda ochrana životního prostředí je skutečností všude? Dále mám komentář k eurovinětě. Myslím, že je škoda, a vy si to asi myslíte také, že u Eurovinety nám vypadla účelovost. Myslím, že to by byla možnost, jak získat financování infrastruktury a internalizace externích nákladů. Zatím to moc nefunguje. No a ještě poslední bod. E, e, čas mám, ano? Dobře. A ještě poslední věc, eh, pokud se týče letišť. Nákladní letecká doprava, to tom jste mluvil, to je nyní žhavé téma. A samozřejmě se chcete eh, zaměřit na možnosti zlepšení. My jsme o tom hovořili také už dopoledne. Měla bych konkrétní otázku na závěr. Komise řekla, že od eh, dubna příštího roku eh, se mají kontrolovat eh, tekutiny. No, my jsme to nechtěli. My mm, vlastně eh, my teď používáme ty sáčky, které vám zalepí, když si něco koupíte a teď se mají používat skenery. Čili jak jsou technicky vyspělé a připravené ty skenery podle vašich informací? Děkuji. Děkuji. Pan Kramer, čtyři minuty. Já také děkuji za vaši prezentaci. Eh, kdy budeme mít tu bílou knihu? Bude to ještě letos nebo začátkem příštího roku? To mm, bych rád věděl, to bude. Záleží na nákladech. Samozřejmě, že Eh, všechno je o penězích. Na jedné straně chcete chránit životní prostředí, ale většina peněz se investuje do silnic, přestože víme, že silniční doprava není slučitelná s ochranou životního prostředí. Eh, měly by, mělo být 40 eh, strukturálních fondů do železnice, ale přitom tam jde jenom 20%, zatímco 60% jde do silnic. Takže jak to vidíte, co s tím chcete dělat? Dále, my máme eh, nějaké eh, velké projekty do roku 2030 nebo takto v dopravě a eh, to prostě nebude, to se nestihne, nebudeme mít tolik peněz. Jednoduše a prostě my se budeme muset zaměřit na to, co je reálné, ne na zbožná přání. Jedině tak to bude reálné. Práva cestujících zajímalo mě, jak vypadá, jak je to zprávy eh, v železniční dopravě. Já pořád ještě nejsem schopen koupit si mezinárodní eh, jízdenku. Vycházíte z prvního eh, železničního balíčku, ale to už de facto mělo být skutečností. A já mám tady dojem, že situace spíše se zhoršuje, než by se zlepšovala. A dále nerovnost. Chcete odstraňovat nerovnost? To je vlastně také eh, v eh, zprávě o konkurenci. Ale prostě není možné, aby eh, člověk za spoždění v železniční dopravě dostával odškodnění po jedné hodině spoždění a v letecké tři hodině, po třech hodinách. Čili, nevím, dále One Stop Shop Evropské železniční agentury, to je velice důležitá věc my jsme se rozhodli, že to má platit pro nové lokomotivy. Ale co bude se starými? Eh, nové železniční společnosti, které se chtějí dostat na trh, mají eh, velké potíže eh, používat své lokomotivy z druhé ruky prostě někde jinde. Poněvadž tady je příliš velká rozmanitost technických předpisů. Chcete nějakým způsobem řešit tuto problematiku? A to v podstatě, pokud posílíme kompetence této agentury, tak oslabíme posízen, eh, postavení těch monopolních národních železních společností. My hovoříme o ochraně životního prostředí. Eh, to zní dobře. Vy jste hovořil o námořním balíčku, ale my víme, že eh, ty lodě, námořní lodě v podstatě spalují nebezpečný odpad, tady těžký olej, těžkou ropu. Ta chcete také zde nějakým způsobem zavést eh, předpisy pro emise, tak jak je to v silniční dopravě. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, děkuji, pan eh, Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za prezentaci. Bílá kniha vyjde sice až trochu později, ale to není to nejhorší, nejtragičtější. Nejdůležitější je to, co tady komise zmínila, totiž, že se bude jednat o strategický dokument, který bude řešit otázky eh, dopravy, klimatu a energetiky. To je velice důležité, abychom opodstatnili požadavky na financování pro další období. K otázkám, které zmínila komise, zmínil bych se o právách cestujících. O tom už předřečníci hovořili, ale určitě by bylo důležité, kdybychom vyvodili poučení z krize se sopečným prachem. A co se týče Eh, elektronických eh, jízdenek či letenek. To je také velice důležitá součást práv cestujících a bude ale těžké bez spolupráce odvětví postupovat dál. Můžeme se tady řídit eh, příkladem letecké dopravy. Letecký balíček. Pane komisaři, možná že byste mohl podrobněji zmínil pokrok v oblasti slotu. Budeme dodržovat stejný, stejnou zásadu, použijte to nebo o, ní přijde, nebo o ten slot přijdete. Eh, zejména eh, co se, eh, se ještě chci zmínit o směrnici, pozemního odbavování nákladů a kabotáže. Rád bych slyšel, co si myslíte o překážkách v oblasti kamotáže, Často se o tom hovoří eh, ve starých členských státech ehm, ti tvrdí, že nové členské státy se dopouštějí dumpingu v této oblasti. Co vy si o tom myslíte? Nám jde o to, aby se nastavila spravedlivá hospodářská soutěž na vnitřním trhu. A jestliže budeme přihlížet k rozdílům, eh, kolik eh, se platí, Eh, v, v, různých členských státech, jaké jsou sociální záruky, pak nikdy nebude ta hospodářská soutěž skutečně vyrovnaná. Často dochází eh, k porušování pravidel, ale nemyslím si, že se dáme to dumpingu jako takovém, pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Já budu mít jenom tři otázky. Za prvé, ve všech přístupových smlouvách máte kabotáž, takže pane komisaři, jak se vyrovnáme s kabotáží. Týká se to všech nově přistoupivších zemí. Je to diskriminační opatření proti eh, čtyřem svobodám. Za druhé, jako základ pro kabotáž asi je srovnání nějakého základního standardu sociálních podmínek práce. A za třetí, a to je to, co tady nikdo ještě nezmínil, eh, handicapovaní mají v jednotlivých zemích Evropské unie svůj jasný piktogram. Ten piktogram, ta kartička, není mezinárodně uznávána. To je typický příklad, kde bychom měli sjednotit krok. Chtěl bych vás požádat, si v tomhle tom něco můžete dělat. Je to dlouhodobě neřešený problém. Protože handicapovaný se svojí kartičkou z České republiky zaparkuje v Polsku, dostane pokutu, protože nemá kartičku polskou, polský zaparkuje na Slovensku, nemá kartičku slovenskou. Prostě je to zbytečné a přitom ten piktogram je všude stejný, stačilo by sjednotit pravidla. Děkuji. Thank you. Commissioner, would you like to have a crack at answering the... Saři, eh, chtěl byste zareagovat na tu první, um, první balíček eh, otázek a mohu vás potěšit, že tady máme dlouhý seznam řečníků pro druhé kolo. Dobře. Já se pokusím si to nějak seskupit. Samozřejmě otázka Bílé knihy je velice důležitá eh, ve vašich otázkách. Já mohu říci, co mám tady na stole. A pokud je o to zdržení a kdo je za to zodpovědný. Je to Bílá kniha, a ta má být velice komplexní, musí to projít všemi eh, nutnými konzultacemi mezi službami, eh, probíhají právnické diskuse, to všechno eh, chce čas, ale určitě, že do konce vašeho, kdyby to budete mít v roce, do, do, do, to je tedy moje představa. Abychom měli takový koncepční dokument, který by byl stručný, zatím je to 10 až 15 stránek a mělo by to být takové nějaké hlavní vodítko, které by zarámovalo naše akce. Letos to tak nebylo eh, tak špatné, co jsme podnikali v oblasti dopravy. Víte, že ta otázka eh, eurovinety prošla eh, v radě o tři hlasy eh, chyběla eh, blokující většina. A vy jste se mě na to ptali už během mého slyšení, jaké jsou vyhlídky. Čili první krok už tady je, samozřejmě musíme na to navázat dalšími kroky a dále to dolaďovat. A já pochopitelně velice doufám, že v prosinci už budeme mít eh, přeshraniční donucování, respektive, že bude možné vynucovat pokuty za dopravní přestupky přeshraničně. A já se budu hodně snažit, abychom už k této dohodě dospěli, protože je to věc, kterou eh, dopravní eh, komunita a občané velice čekají. Takže příští rok, vy jste tady hovořil o jednotném eh, nebi a co, jaký je s tím problém? Problém je takový to, Eh, členské státy se rozhodly, že existují dvě možnosti, jak postupovat v oblasti projektu jednotného nebe. Jedna věc je jít z hora dolů, eh, udělat nový projekt, a to jednoznačně členské státy odmítly. A druhý přístup byl naopak schválen z hora, pardon, ze zdola nahoru. Členské státy ty tedy akceptovaly, že budou eh, pracovat eh, tak, aby na základě výsledků se vytvořil určitý systém. Minulý týden se konalo zasedání členských států a tam částečně tento výkonový systém byl odmítnut. Já už jsem měl možnost eh, na samitu eh, letecké dopravy kritizovat. Tam čekají, že ten projekt bude postupovat dopředu. Takže já eh, doufám, že už se s tím budeme zabývat na začátku Ehm, prosince na zasedání Rady ministrů dopravy. A pokud tento přístup nebude fungovat, pak se budeme bavit o tom, co budeme dělat dál a k tomu dojde určitě příští rok. K tomu železničnímu eh, balíčku. Jeho přepracování je velice takové skromné ale já už jsem na mnoha zasedáních slyšel, že je tady ochota dospět k eh, radikálnějšímu řešení, radikálnějšímu balíčku, aby i drobné železniční podniky mohly, byly konkurenčně schopné a aby pak železniční doprava mohla být skutečně konkurentem pro silniční dopravu. Takže my si myslíme, že příští rok už budeme schopni přijít s návrhem ohledně certifikace vozového parku. Dobrá otázka je, co uděláme s tím starým. Snad eh, Samozřejmě bude třeba řešit přístupové poplatky po, za přístup na koleje. To je velice důležité vyřešit, aby želnic, železnice opravdu byly prosperujícími podniky a doufám, že příští rok už budeme mít návrhy na další rozvoj. Takže to jsou ty akce. A e, to jsou velice seriózní, e, významné akce. Už jsme také zahájili řízení pro porušování pravidel proti 22 členským státům za to, že nerealizují nařízení nebo některého části týkající se železniční dopravy. Pak e, IT a vůbec elektrické, elektronické jízdenky. Má to nesložitý e, akronym, ale vlastně je to technická specifikace, která se týče interoperability má e, mezi e, službami procesující. Je to dlouhé, asi těžko to někdo dokázal celé zachytit ale e, odborníci prostě vytvářejí standardy, které by zajistily interoperabilitu. Spadá do toho i, i ticketing. Já jsem slyšel zástupce biznesu, kteří hovoří, že jsou ochotni spolupracovat, ale napřed jim někdo musí připravit standardy. Teď síra. To je otázka IMO. Eh, ale tato legislativa musí být realizována. A co udělá s třetími státy? a především s jižním regionem Evropy, z oblasti Středozemního moře. Tady je třeba navrhnout eh, pravidla, která by byla skutečně férová. Eh, screening pro tekutiny, už jsou tady nové technologie když se zavedl screening eh, tekutin, tak už byl vznesen požadavek, aby se s tím něco udělalo, aby lidé nemuseli odhadovat, eh, vyhazovat třeba tekutiny. A teď je tady celá řada stížností, že to celé nefunguje perfektně a že tohle, co teď máme, není dobré řešení. A prostě budeme mít nové od roku 2013. Pak ten ta Eh, o tom se hovoří teď a příštím roce už vyjdou hlavní směry, protože nové ten T musí být hotové, než eh, začne nová finanční perspektiva. Odpady z lodí, tím se musím zabývat. Já konkrétně momentálně nevím, jak to vypadá s trvanou vodou. Sloty, to samozřejmě Eh, tady je potřeba, flexibilnějšího řešení otázek slotů a spolupráce a konkurence. Dnes vám k tomu asi nemohu říct žádné podrobnosti. A zajímavá věc, o které jste zmínili o, dva o kabotáži. Já nevím, každopádně v mé zemi jsou stejné restrikce na kabotáž jako ve starých členských státech, takže není to problém jenom starých členských států. Samozřejmě, že chceme zrušit eh, pravidla týkající se kabotáže, protože ta jsou bez tak poněkud eh, zastaralá a nejsou nějak masivní. Už dnes můžete třikrát týdně nabízet služby. Myslím si, že to je něco, co bylo zavedeno pro v souvislosti s tím, že tady byly nadměrné obavy ohledně nekalé konkurence, které se ale nesplnily. Pravidla o kabotáži každopádně přestanou platit. Já si nepamatuji přesně, v kterém roce ale nemyslím si, že můžeme mít nějaká omezení eh, v kabotáže v Evropě. To je trošku zastaralá představa, ale neodehrává se to v žádném masovém měřítku. To se udělá. Tak snad jsem odpověděl na většinu otázek. No, members, if I could ask you... Děkuji. Já všechny poprosím, aby vystupovali pouze dvě minuty, abychom to všechno stihli a abychom potom stihli dát slovo i panu komisaři. Prosím, pana Kančána. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu komisaři. To je určitě dobré, že se tato debata odehrává. Já musím říct, že mám značné obavy, jelikož v tuto chvíli nastavené politiky nenaplňují očekávání občanů. Všichni cestujeme. A existují sociální problémy, problémy související s nezaměstnaností a my toto všechno musíme řešit i v souvislosti s naším tématem. A já bych rád na vás apeloval, aby se dodržel termín nebo aby byl celý proces dokonce urychlen. Chceme toto všechno realizovat a to takže včas. Hovoříme všichni o sestavování programů, o sestavování harmonogramů a plánování, ale zatím jsem neslyšel nic věcného na téma plánování. Nic, co by bylo schopno zajistit skutečnou provozu schopnost celého systému. Pokud se chceme dostat z krize, tak krom sociálních pobídek musíme pracovat na infrastruktuře, což odpovídá programy cestovního ruchu, programy dopravy programy výstavby infrastruktury. To je vaše role, pane komisaře, a vy musíte konkrétněji nastínit, co chcete dělat. A co se týče harmonogramu a termínu, tak to je zásadní. Musíme se držet nastavených plánů. Musím říct, že dodržení termínu je pro nás naprosto zásadní. Děkuji a pan Leifried má slovo. Děkuji, pane komisaře. Já mám na vaši adresu jednu otázku. Je to něco, co souvisí s tím, co zaznělo a jsou o tom nepříjemné fámy. V minulém období jsme řešili otázku Gigaliners a všechny země se měly rozhodnout, zda to uplatní či nikoli. A já se chci zeptat, jestli komise má za to, že budou nutné podniknout určité změny. Tak se chci zeptat, je to tak? Já doufám, že to tak není, musím říct si. A pokud potvrdíte, že to tak není, tak se chci zeptat, co podniknete vůbec. Děkuji. Paní Savisa, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme hovořili o bezpečnosti v letectví. Hovořili jsme o tělesných skanerech a Stálo se mi na chvíli, že výbor pro dopravu začal být odpovědný za boj proti terorismu a podle mého to tak není. Podle mého to není jeho mandát. Otázka, která mi zde vyvstává, je tato. Je to poněkud filozofické téma. Hovoříme zde o lidských bytostech a bohužel teroristé jsou rovněž lidské bytosti. Takže proč si myslíte, že terorista nebude tak chytrý jako ten, kdo vytvoří a navrhne skenery a zařízení? Moje otázka zní takto. Existuje již nějaké vodítko v komise, pokud jde o obecné chápání toho, jak daleko můžeme zajít, co se týče požadování bezpečnostních opatření a dodržování podmínek na letištích. Podle mého názoru je to nekonečný příběh. Jeden může mít skvělý přístroj, druhý horší. Chci říci, kde je ta hranice? Můžete to trošičku osvětlit? Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Na dvě minuty, prosím, máte slovo. Děkuji. Nejdříve otázka. Já pracuji na tomto tématu také eh, v právním výboru, a sice na implementaci eh, unijního práva. Já vidím obrovské nedostatky eh, v dopravní oblasti. Například České země velice špatně kontrolují doby přestávek u profesionálních řidičů. Neustále dochází k dopravním nehodám a v některých českých zemích se toto pořád ještě nekontroluje. Váš předchůdce nám slíbil, že se tímto tématem konkrétně bude zabývat. Eh, budou nějaké akce, budou nějaké aktivity. Já myslím, že prostě mm, nemůžeme jednoduše a prostě pořád eh, diskutovat tady o tom, eh, pokud jde o jiné oblasti unijního práva ta komise neustále hlídá a hrozí, ale pokud je o sociální práva, no tak tady se skoro nic neděje. Ale toto je přitom eh, významný zdroj deformace konkurence, poněvadž některé země, některé firmy to dodržují a jiné ne a nic se neděje. A pokud tomu neučiníme přítrž, tak přijde na důvěryhodnost. Já vás eh, vyzývám, pane komisaři, abyste se zasazoval proto, aby se skutečně začalo kontrolovat to, co se rozhodlo v tomto parlamentu, co bylo dojednáno s radou, bylo to obtížné a dlouhé. Ale jestliže eh, se nebudou plnit kontrolní povinnosti státu, pak budeme mít skutečně eh, ne férovou konkurenci v silniční dopravě a budou na to doprácet lidé, eh, personál, podobně jak a, a další. Děkuji, prosím paní Foster na dvě minuty. Děkuji pane komisáři za vyjádření a za poskytnuté informace. Já bych ráda upozornila na několik věcí. Já jsem ráda, že zde řešíme otázku železničních společností, co je potřeba učinit v oblasti eh, lísku e ticketing. A doufám, že ty debaty budou plodné. Já si myslím, že je hrozné v tuto chvíli, že když chce někdo cestovat po Evropě, tak nemůže si koupit jeden lístek ze severu na jih Evropy. To je opravdu zpátečnické, takže vítám vaše připomínky, že se budete snažit něco takového prosadit. Pokud jde o vaše vyjádření k časovému harmonogramu, k balíčku o letištích, tak já jsem když jsem řešila nařízení o vymezení slotů tak jsem si toho nevšimla. Jsem ráda, že je pan předseda ano, je to velmi citlivé téma, já doufám a jsem ráda, že postupujete opatrně. Potom otázka směrnice o hluku kolem letišť. Já myslím, že to je potřeba řešit. Technologie postoupily předu za poslední roky, také musíme řešit, jak je to úsporné, jelikož víme, v jakých potížích se společnosti v tuto chvíli ocitly, budou platit za další věci, jako jsou skenery a tak dále. A pak ještě bych musela vidět původní návrh Bílé knihy, protože určitě došlo k velkému pokroku. Já myslím, že je škoda, že původně to bylo 200 stránek a jenom jedna stránka o letectví. To myslím, že je škoda. A potom tam nebyla žádná zmínka o Cezaru a doufám, že, nebo možná, že už tam něco takového v tuto chvíli je. Členské státy před deseti lety se upsaly plánu Evropského jednotného nebe. Byla tam vyhodnocena studie o dopadu, členské státy se k tomu vyjadřovaly, mělo to zapadat do celého balíčku. Já musím říct, že jsem nespokojena s tím, že říkáte, že se o tom bude hovořit příští rok. Odvětví samo už hodně zafinancovalo tento projekt Cezar a nestačí, aby členské státy k tomu přistupovaly takhle liknavě. Ne, myslím si, pane předsedo, já se omlouvám, já už to ukončím, ale asi dva členské státy už to jsou schopny spustit. Takže na členské státy bude vyvíjen velký tlak v této oblasti. Je tam spousta otázek, které je potřeba v oblasti letectví vyřešit. Já bych radši, aby komise vůči členským státům v této oblasti Cezara přistupovala trochu tvrději. Pan Mustakos, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za udělení slova a dovolte mi říci, že chci pohovořit o sociálním programu pro námořníky. Často tito lidé musí pracovat 24 hodin denně a měli by požívat určitých užitků sociálního programu a já jsem slyšel určité protimluvy od komise, část komise údajně prý souhlasí s tím, že by sociální program měl zahrnovat i námořníky, zvláště ty, které odcházejí do důchodu a prý údajně další generální ředitelství komise připravují horizontální směrnice. Jejich cílem, zdá se tedy, je to, aby námořníci byli naopak upravováni předpisy směrnice, že tam nebude žádné zvláštní zacházení. Takže v tom vidím určitý protimluv. Pak jsou zde problémy navigace. Jsou to těžké časy z hospodářského hlediska a my musíme podporovat to, aby konkurence byla zdravá, a odpovídající námořní doprava je nejlepší z hlediska ochrany životního prostředí. Takže jak k tomuto přistoupit, jak to pojmout, aby se nepodkopávala konkurenceschopnost evropských flotel. Teď k obsahu síry. Všichni souhlasíme s tím, že žádná celá jedna jako limit číslo nepřijatelné, to by bylo velmi finančně náročné, dostupno by, by se tím omezila, nebyli bychom schopni vyhovět stávajícím potřebám. To je tedy jasné. Děkuji. Děkuji, prosím, pana Liberackého, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane, děkuji mnohokrát, pane předseda. Myslím si, že můžeme velice pozitivně akceptovat to, co jste, pane komisaři, řekl, ale chtěl bych se zeptat a vůbec vás upozornit na toto. První je stav hospodářský, hospodářská situace v evropské dopravě. Za druhé, finanční situace dopravních, spedičních a logistických firm. Myslím si, že by bylo dobré, abychom někdy věnovali společné zasedání komise a parlamentu právě na to, tomu, abychom si řekli, jak jsme na tom z hospodářského hlediska, čili globální aspekt, eh, týká se to konkurenční schopnosti, týká se to letecké dopravy a námořní dopravy a právě v rámci hospodářské situace a finanční situace dopravy a firm. Byl bych rád, kdybychom se zabývali i pracovními podmínkami a také platebními podmínkami, kolik dostávají pracovníci v dopravě. Zatím jsme hodně mluvili o e, cestujících, o uživatelích, ale měli bychom se podívali také na lidský faktor. E, v, v Evropě e, silniční, mezinárodní a železniční doprava také musí být nahlížena také z hlediska internalizace kompenzace vnějších eh, nákladů, protože to bude mít nějaký dopad. Měli bychom se snažit vytvořit eh, prognózu, co z toho vyplyne. A ještě poslední dvě krátké Eh, poznámky, to se týká otázky eh, realizace principu užitečnosti evropské dopravy. Myslím si, že eh, tady se, jsou velké rozdíly, kolik se platí za používa, využívání in, in, infrastruktury. My jsme hovořili o prvním balíčku eh, reformy dopravy a teď vlastně už nemáme dokončenou realizaci, nejméně ve 23 členských státech. Možná bychom se měli použít, podívat na to, jak je regulovaná doprava. Možná je nadměrně regulována a nebo bychom měli opravdu seriózně trvat na tom, aby ta regulatorní opatření, která existují, se opravdu realizovala. Děkuji. Děkuji, pan Zasán. Eh, děkuji, pane komisaři. Eh, mohu vám gratulovat k tomuto ambicioznímu plánu a jsem rád, že tam máte tolik věcí, nimiž se chcete v nejbližší době eh, eh, zabývat. Je dobré, že se vám jedná o regulování v otázek práv s ohledem na práva cestujících dopravních prostředků, ale některé skupiny cestujících už taková práva mají, ale ještě si máme hodně co přát, co se týče jejich realizace. Já tím myslím cestující se sníženou mobilitou, kteří využívají letecké dopravy, konkrétně osoby, které cestují s malými dětmi. Bohužel tady musím říci, že realizování nařízení z roku 96 ještě zdaleka není úplné. Pak je další otázka, to jsou subcharging, což uplatňují některé letecké dopravy. To znamená, že oni eh, chtějí další poplatek v případě, že se platí kreditní kartou za let Tenku. Děkuji. Sanda. Děkuji, prosím, paní Ayala Sanda. Děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem, že, že budu muset odejít, ale musím na petiční výběr, výbor. Zdá se, že se všechny problémy objeví vždycky najednou. Děkuji pánu komisaři za úvod, za představení pracovního programu. Nepochybně budeme jednotlivé faktory řešit průběžně, jakmile nám budou předkládány. Já bych ráda se věnovala té části pracovního programu, kde se vyskytují pro mě důležité témata, například udržitelný růst sektoru dopravy. Nehovoříme zde tedy jenom o růstu, ale o udržitelném růstu v oblasti dopravy. Otázku energetiky zde také řešíme, otázku dopravy a souvislosti se zemědělstvím. Já myslím, že je trošku škoda, že když řešíme dopravu a otázku, jak to nastínit veřejnosti, tak eh, Všichni tvrdíme, že musíme zajistit bezpečnost pracovních míst, nehovoříme až tak moc o inovacích, ale místo toho se to snažíme docela zašifrovaně koncipovat způsobem, který není moc srozumitelný pro občany. A tak mi dovolte, pane komisaře, abych se zeptala, kolik iniciativ a kolik legislativních iniciativ budete předkládat v roce 2011? Kolik legislativních návrhů přijde v roce 2011? Když nebereme v potaz ani přípravu na rok 2012. A co ty sítě? Čas běží a my potřebujeme před debatou o finančním výhledu vědět, jaké konkrétní mechanismy budete chtít zavádět a co se bude požadovat po členských státech. Budou tam partnerství veřejného soukromého sektoru, to má své limity, to už jsme zaznamenali u Galilea. Co nám tedy budete navrhovat, abychom byli připraveni na to, co budeme muset podpořit? A co harmonogram, ten bude také předložen? Já myslím, že obecně je potřeba mít jednotnější, propracovanější rámec, tak abychom to mohli propracovanějším způsobem naplňovat. Musíme zajistit jednotnější postup všech členských států, aby se nevyskytovaly příliš propastné rozdíly mezi postupem jednotlivých členských států. Je tam bezpečnost silniční dopravy, tady si myslím, že bychom měli být trochu odvážnější. A také by mě zajímalo, kde najdeme informace o městské mobilitě, další dopravě, jak bude vypadat logistika, logistika a tak dále. Děkuji. Děkuji a pane komisaři, já bych si dovolil nejprve se také vyjádřit a ještě než se vyjádříte vy na téma jednotlivých otázek, tak bych rád řekl toto. Pokud jde o přepracování TNT, já myslím, že je důležité, abychom se zabývali prioritami projektu TNT. Jak víte, my jsme tvrdili, že ty přeshraniční spoje a problém přeshraničních spojů je potřeba řešit, stejně jako další palčivé otázky, které se vyskytují v oblasti dopravy, jako je e, přemíra dopravy. Potom ty lístky, e-ticketing, já mám takový sen, že si koupím na severu lístek a pak se dostanu až do Barcelony. Je možné, že to ještě za mého života stihnu něco takového absolvovat a doufám, že se tak stane. Spolehám na vás. Také vítám to, že se zde řeší otázka sociální situace v námořní dopravě. To je něco, co se mělo řešit už dávno a je správné a je na místě, že jsme se k tomu teď dostali. Potom, co se týče pozemního personálu, pozemního odbavení, já bych byl opravdu zvědav, co se eh, dozvíme od komise. Na jednom letiště slyšíme, že nechtějí žádnou konkurenci, na druhém letiště mi řeknou, že je té konkurence příliš a dvě největší letiště v Evropě zřejmě jsou ta, která nejčastěji navštěvuju a odpověď je diametrálně jiná. Tak si říkám, že bychom možná měli zvýšit počet, minimální počet osob v pozemním odbavení z dvou třeba na tři, to je Frankfurt. A možná bychom měli snížit zase naopak počet lidí, že bychom měli zajistit nějaký, nějakou stropní hodnotu, kde myslím, že v, na Heathrow je jich 27, takže tam by zase bylo dobré to nějak, nějak omezit, co se týče maxima. To by bylo docela zajímavé sledovat a bylo by zajímavé si poslechnout, co k tomu máte. Jako paní Foster i já mám obavy, co se týče jednotného nebe a vím, že odvětví to také trápí. Včera mi říkali, že je potřeba ty obavy vyjádřit hlasitě. Existuje právní povinnost členských států v tomto směru konat a já myslím, že bychom měli prosazovat, aby členské státy své právní povinnosti opravdu dodržovaly a naplňovaly. A pan George Jazombovsky se zabývá funkčním leteckým prostorem. Já bych zaplatil i za to, kdyby se chtěl sejít s německými ministry a s německou stranou a hovořit o takovémto eh, funkčním prostoru. Já bych zaplatil vstupné za něco takového, protože by mě to opravdu zajímalo. A myslím, že na tomhle je potřeba pracovat a je třeba to nějak prosadit. A také bych, pane komisaři, rád slyšel víc o posledních událostech, co se týče zabezpečení nákladní letecké dopravy. Vy jste na to trošičku upozornil ve svém úvodu, co se týče bezpečnosti. A já si nejsem jist, co tady navrhujeme. Při poslední debatě už to také vyplynulo. Hovoříme o celém tom logistickém řetězci v rámci letectví, celé nákladní přepravě v letecké eh, dopravě. Tady je určitá skepse ve výboru. My zde hovoříme o letišti a to je jakoby poslední linie obrany a je těžké přes tento uzel projít. Ale jinak by člověk měl řešit celou otázku bezpečnosti a já bych rád, abyste se k tomuto vyjádřil. Takže jsem to skoro vyčerpal svůj čas dvou minut bez pěti sekund. Děkuji. Issues also. Um, uh... Tak, eh, máme tady otázky, které se týkají bezpečnosti v nákladní dopravě. Tak, eh, gigalinery, o těch jsme zatím eh, nehovořili, nedebatovali, takže já nevím, co tady lítá vzduchem za fámy. Momentálně se teprve zkoumají možné aspekty, technika a tak dále, zájmy. Pak časové plánování. Tak já nevím, co vlastně chcete. Eh, tady máme určitý eh, časový plán, pak budeme mít eh, v červnu guideliny, potom začnou projekty, no a potom uvidíme, co bude. Začneme tady s konkrétními projekty. Samozřejmě, že se snažíme eh, stanovit priority a skoncentrovat se na to, ale v podstatě intenzivní debaty začnou až ve druhém pololetí roku 2011 a eh, to vlastně potrvá až potom do roku 2014. Cezar, to je technologie a ta funguje podle plánu. Financování to už bylo rozhodnuto, Tak eh, ta příprava je v pořádku, otázka je potom realizace na místě. To je vlastně otázka. Eh, my víme vlastně, že pan Jařembovský už se setkal s oběma ministry a ano, je, dá se říci, že skutečně tam eh, jakési problémy jsou. Čili otázka je, jak implementovat, jak využívat tuto technologii. My jsme do toho investovali hodně úsilí a Cezar je zatím to nejlepší technické řešení, které máme. A pokud se to zase neuskuteční, no tak eh, Indové už si vymýšlejí vlastní systém a to už ani nemluvím o Američané, Američanech o tom problému, že se platí jinak, když platíte tady jiná cena, než platíte platební kartou, tak o tom jsem neslyšel, aspoň ne v letecké dopravě. E, jinak, e, pokud se týče e, letecké dopravy v tom, pardon, pokud se týče dopravy ve městech, tak tam největším problémem začínají být zácpy a to opravdu lidem vadí. My tady máme různé přístupy, například projekt Smart Cities, my se k tomu chystáme tady vydat určité guideliny, určité hodnotící tabulky. Eh, my jsme měli tedy eh, akční plán, eh, který fungoval velice dobře, akční plán tedy pro bezpečnost na silnicích, a skutečně se nám podařilo snížit počty mrtvých na silnicích o 40 čili eh, myslím, že také se to odráží i na veřejné mínění v českých zemích. Čili něco podobného se snad dá dosáhnout i v městské dopravě. Eh, pokud se týče tedy hm, toho nakupování eh, lístku, ano, samozřejmě, <clears throat> jak francouzi, tak španělé chtějí, aby tady bylo to jednotné vydávání těch jízdenek, no. Čili tam určitý zájem je, takže Eh, někde už to funguje. Určitě si nekoupíte takovou jízdenku do Německa, ale eh, prostě <clears throat> pracujeme na tom dál. Jak říkám, eh, je v tom spousta technických problémů a háček a kličku, kličku, kliček a háčku a um, nicméně pracuje se na tom a výsledky jsou pozitivní. Eh, sociální agenda. O tom budeme eh, v příštím roce jednat mnohokrát a eh, přijdeme s balíčkem. My samozřejmě už se setkáváme se zaměstnavateli, zaměstnanci a jde nám o to, abychom zjistili, co skutečně je možno tady zrealizovat, protože to je důležitá věc. To samozřejmě má eh, velkou váhu eh, v našem úsilí o bezpečnost na silnicích. My jsme zaznamenali opravdu velké zlepšení, když samozřejmě jsou tady ještě problémy. Samozřejmě ten, eh, ta doba za volantem, ta se kontroluje v některých zemích lépe, jinde hůře. No. To samozřejmě je problém. A pokud máte nějaké konkrétní návrhy, no tak mi dejte, já tedy eh, určitě budu moci tady eh, něco udělat. Eh, otázka doby stravené za volantem, to je skutečně bezpečnostní otázka, my tady konáme. No my implementujeme to, co je napsáno v zákoně. Nemůžete říct, že neděláme nic. Ano, v českých zemích jsou je ta implementace na různé úrovni, ano, no, ale my implementujeme to, co je v té směrnici o eh, době za volantem. No, nyní eh, bezpečnost eh, v letecké dopravě. Tak především letecká doprava je velice citlivý cíl. Všichni musíme procházet bezpečnostními kontrolami, pokud se chceme dostat na palubu. To je zásadní věc. já myslím, že ochrana života je zásadní věc. Pokud se týče těch bezpečnostních skenerů a nové technologie, no, já si myslím, že se budeme muset vydat tím směrem. A jestliže se nám to podaří dotáhnout do konce, tak to bude určitě pohodlnější než další věci a je to určitě Eh, velký krok, který bude dosažen a zjednoduší se tím věcem. Tak, pokud se týče mezinárodní dopravy nákladů letecký. No, já už jsem tedy eh, eh, já už jsem to vlastně vyjádřil v veřejném prohlášení a řekl jsem prostě žádnou paniku. Nákladní doprava v letectví je z velké části skutečně kontrolována. Kontrolují to letiště, kontrolují to leteční dopravci. Ano, existují a anonymní eh, dopravci, to bohužel tedy je součást eh, celého systému a oni skutečně jsou také totálně kontrolováni. Takže ta mnohovrstevná kontrola na letišti to není úplně klíčově. Prostě to my eh, potřebujeme, nebo jak si daleko větší eh, roli tady hraje rozvědka a od nich tedy přišly také upozornění. Já myslím, že my se musíme v bezpečnosti soustředit na určitá rizika. Jestliže třeba bychom řekli, že není možné dopravovat inkoustové kazety, No tak to, to je věc, kterou bychom byli potřebovali zavést dříve, ale prostě to nikdo nemohl a zas až tak předpovědět. Čili eh, prostě Kdybychom chtěli mít 100% bezpečnou leteckou dopravu, tak to je pouze žádná letecká doprava. Ale my samozřejmě se u nákladní dopravy musíme zaměřit na zcela jasné cíle. Třeba eh, ta myšlenka, abychom měli černou listinu letišť, tak eh, my to úplně nezavrhujeme, ale eh, zkusme to znovu zvážit. Ano, můžeme dát letiště na černou listinu ale eh, můžete říct, že třeba bruselské nebo londýnské letiště je absolutně nerizikové, no to nemůžete, poněvadž teroristé nejsou hloupí. My eh, můžeme dát certifikáty velkým logistickým společnostem, jako je DHL, a to jsou společnosti velice, eh, velice odpovědné a kontrolují toho spoustu. A to stejně není 100% pomoc. Eh, jestliže jsem, jsem eh, terorista, tak eh, prostě i nějakým způsobem, že na tom budu pracovat, tak přelstím i tu certifikovanou společnost. Čili my jednoduše musíme našim certifikovaným společnostem důvěřovat, ale eh, v podstatě musíme k tomu přistupovat se zdravým rozumem. Tady není nic eh, absolutního. Nemůžeme eh, zavést absolutní kontroly úplně všeho, na to nemáme. <clears throat> Ta, my prostě musíme tady uplatňovat princip Eh, přiměřenosti a musíme eh, de facto vycházet z předpokladu důvěry, nikoli z předpokladu nudevěry, nedůvěry. Prostě neexistuje stoprocentní bezpečnost, ale existuje možnost eh, taková, kde rizika jsou nízká. A toto je. Ano. Včera ze setkání ministrů vnitra vzešla eh, řada návrhů na změnu systému. A já se tedy ptám, samozřejmě můžeme změnit jakýkoliv systém, ale jaký to bude mít přínos, to mě vždycky zajímá. Čili o tom je ta debata. A ta debata pokračuje stále. Minulý pátek jsme měli setkání expertů, kteří měli velice rozumné návrhy o tom, jak postupovat. Ale zase eh, všichni bezpečnostní experti vám řeknou, že eh, není nebezpečí v tom, co objevíme. To je prostě spíše otázka rozvědky. Pane komisaři, já vám tady děkuji za vaše příspěvky a za vaše odpovědi. My tady budeme dále eh, se zabývat vaším pracovním programem na příští rok. Samozřejmě, jak vidíte, jako vždy, je tady eh, spousta lidí eh, žavých do práce. Oni všichni vědí, o čem je řeč a my, doufám, budeme i nadále úzce spolupracovat. Děkuji vám za váš čas.